Right, could everybody take their seats? We've... Dámy a pánové, požádala bych vás, abyste všichni zaujali svá místa. Chtěli jsme, abyste měli trošku času na začátek dnešní schůze, takže nejprve bych vám chtěla všem popřát hodně štěstí do nového roku, všem, kterým jsem to nemohla zatím ještě říci osobně. A nyní už přejdeme k prvnímu bodu na e, naší dnešní schůze, takže schválení zápisu. Vidím, že nikdo ne, neprotestuje, takže je považován za schválený eh, pardon, přijetí pořadu jednání. Nyní tedy schvalujeme zápis ze schůzí konaných ve dnech 3. 4. května, 14. června, 21. až 22. června, 4. až 5. října a 8. až 9. listopadu, takže mohu eh, se zeptat, zda schvalujete tyto zápisy, které jste obdrželi. Děkuji. A nyní již můžeme přistoupit k tomu hlavnímu obsahu které se tý, který se týká veřej, máme se tedy veřejné slyšení o inovativním financování na celosvětové a evropské úrovni. Eh, hlavním řečníkem bude komisař Algeda Šemeta a poté proběhne společná rozprava a následně zde ještě přivítáme odborníky. Už jsme začali trošku se spožděním, takže vás poprosím, abychom už dále neotáleli a rovnou dám slovo komisaři Šemetovi. Jsme velice rádi, že ho zde opět můžeme po relativně krátké době přivítat. Velice děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych také nejprve všem poblahopřát eh, hodně štěstí do nového roku všem těm, kterým jsem to ještě neřekla osobně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych poděkovat zejména paní předsedkyni a paní Podimati za to, že jste mě přizvali k dnešnímu slyšení, které se týká inovativního financování. V loňském roce komise zahájila širokou debatu, která se týká moderních finančních nástrojů, které mají přispět k, k, k lepším situaci na trhu a také k boji proti klimatické změně. Eh, v dubnu 2010 zveřejnila komise pracovní dokument, který, mal, který by měl uvést do kontextu tématech. V těchto analýzách se ukazuje, že některé nástroje eh, mohou zlepšit eh, stabilitu trhu a také ještě mohou mít i další výhody, zejména pokud Eh, zavedou eh, určité odvody z, finančních, z rizikových finančních transakcí a také z eh, emisí uhlíku. Dnes se budu soustředit na tři body, které se objevily zejména v souvislosti se zprávou paní Podimaty. Je to zdanění uhlíku, eurobondy a dále finanční zdanění, nebo zdanění finančních transakcí. V této oblasti se komise soustředí na následující cíle. Za prvé, chceme zajistit, že finanční sektor bude přispívat eh, k sklidnění situace na trhu veřejných financí. Za druhé je také důležité eh, dodržovat všechno finanční legislativu, aniž by se také oslabovaly eh, aniž by se oslabovala, oslabovala konkurenceschopnost EU. A za třetí je zde také možnost vlastně využít takové zdanění, které nebude vytvářet překážky vnitřnímu trhu. Komise se nakonec rozhodla pro hlavní přístupy, které se týkají tohoto tématu a toto sdělení vydala v říjnu 2010. Daň z finančních transakcí se e, zdá být velice slibnou možností pro celou Evropskou unii. Mohla by za- zajistit, že finanční sektor bude zdaněn spravedlivě a že také zde budou výnosy. Zároveň by to také zaručilo větší stabilitu finančních trhů, protože by se zdanily různé výnosy a také různé bonusy, které by, byly, které by vlastně, mělo by to vlastně zamezit i nadměrnému e, riziku. Mezinárodní měnový fond i celá řada akademických pracovníků se domnívají, že tento způsob je takovou jednou z nejlepších možností. Eh, co se týče výše eh, výnosů této daně, tak to by ještě také záleželo na tom, jak by to vlastně vypadalo v tom konkrétním finančním rámci. Je však důležité, abychom k ní přistupovali velice obezřetně a bylo by to tedy ve výši 5 pokud by to bylo tedy ve výši 5%, tak by to bylo 25 miliard eur výnosu v té evropské 20, eh, v evropských 27 zemích. Eh, bylo by to také mnohem menší pro vlastně, co se týče zatížení konkrétních občanů a spíše by to směřovalo na finanční trhy. Co se týče rizika konkurenceschopnosti evropských finančních institucí, tak komise ještě musí analyzovat eh, dopad této daně, aby zajistila, že ty přínosy budou vyšší než náklady. Zatím předběžné výsledky nebo předběžná zjištění ukazují, že ta rizika pro konkurenceschopnost by byla nižší u té daně FTA, než by bylo u daně e, z finančních aktivit. A dále, co se týče celosvětové úrovně, tak komise by ráda ještě více proskoumala Eh, daň z finančních transakcí. Chtěli budeme také, soustředit, eh, budeme také spolupracovat eh, s G20, abychom nalezli dohodu s těmi nejdůležitějšími zahraničními partnery. Sám jsem hovořil s americkým ministerstvem financí v prosinci a myslím si, že i američané jsou připraveni ještě podrobněji hovořit o další spolupráci, až také uvidí výsledky našeho prvního posouzení dopadu. Když vezmeme v úvahu tyto eh, poměrně vysoké výnosy, které může daň FTT přinést, tak to vypadá, že by to mohlo být zajímavým řešením i pro celosvětovou úroveň. Pokud by to bylo na celosvětové úrovni ve výši 0,1%, tak ty výnosy by byly asi 61, 60 miliard. Znamená to, že některé nebo určité studie také hovoří o tom, že by měly být zahrnuty i deriváty, a v roce 2011 připraví služby Komise posouzení dopadu a také velice pečlivě posoudí ještě dopad těchto nových eh, legislativ na finanční instituce. Čili jak se dnes stojíme, co se týče toho posouzení dopadu? My jsme zahájili studie, které se týkají dopadu těchto daní a také přeskouváváme různé empirické studie. Tyto výsledky by měly, být, by měly sloužit jako základ pro další eh, zjišťování toho, jak by to tedy vypadalo v praxi a také, jaké by bylo riziko relokace. Spolupráce s Bankou pro mezinárodní platby, s mezinárod... Eh, se Světovou bankou a také s dalšími odborníky byly již zahájeny. Také tyto instituce přispějou svými poznatky a svými daty a vytvoří určité modely jak dále postupovat. Je také tedy důležité, jak zjistit, jaký budou mít eh, toto eh, vliv na eh, kapitál, na růst hospodářství a tak dále. Různé služby komise také spolupracují na tomto tématu. A ještě co se týče jednotlivých možností, které zvažujeme, tak eh, bude se tedy zvažovat pouze možnost zavést daň FTT na úroveň EU a dále zde bude studie, která bude zkoumat riziko e, relokace. Dále zde bude studie, která se bude týkat daně z finančních aktivit. Budeme se také zabývat určitými konkrétními specifickými riziky, protože eh, jsou zde například různé nové Eh, no, nová legislativa, která se týká finančního trhu, která se týká například odměňování a tak dále. Je důležité, abychom přijali vhodné politiky, které se týkají zdaňování finančního sektoru. Nyní mi ještě dovolte pokračovat a popsat vám další opatření, o kterém hovoří také zpráva paní Podimaty. Jedná se o uhlíkovou dáně nebo o zdanění CO2. Za prvé se tedy jednak vlastně jedná o určitou revizi celého eh, balíčku nebo celé směrnice, která se týká eh, zdaňování energetiky. Eh, přes, přeskum této směrnice má dva hlavní cíle. Za prvé má vytvořit evropský cíl pro zdanění CO2, které je zatím ještě mimo ten systém ETS, a za druhé má také racionalizovat stávající zdanění, které se týká energetiky. Chceme zabránit e, narušování nebo mm, rozporu mezi jednotlivými energetickými zdroji. Komise nyní již dolaďuje e, hodnocení dopadu a také návrh této přepracované směrnice. Brzy již připravím nebo představím oficiálně tento návrh a bude následovat diskuse s členskými státy na toto téma, které je nesmírně důležité. Myslím si, že jsou zde ekonomické příležitosti a je také důležité eh, si uvědomit, že takzvané ekologické daně mohou také posílit další ekologický rozvoj. Revize této směrnice může také vést k tomu, že členské země eh, přepracují své systémy a posílí také eh, ekologicky šetrná odvětví a různé režimy. Dále eh, jsem si také vědom toho, že v rámci výboru Econ hovoříte také o možnosti té hraniční dani z uhlíku. Eh, dále jsou zdali zde otázka eh, možnosti přidělování volných kvót, což a další možnosti, které mají omezit tzv. únik uhlíku. V roce 2010 komise představila sdělení, které dochází k závěru, že tato opatření jsou ve stávající situaci dostačující. Nicméně však budeme stále monitorovat riziko úniku uhlíku a budeme také e, přemýšlet o tom, že bychom do toho systému ETS zahrnuli i dovážené výrobky. Paní Podimata také hovořila o určité dani z přidaného uhlíku v uvozovkách, který by, která by se uplatňovala po takovém původním, eh, po úvodním ošetření se komise rozhodla, že už nebude tuto možnost dále zvažovat, protože by přenášela velké administrativní zatížení, zejména na podniky, protože by museli předkládat velice složité zprávy a výkazy, které se týkají obsahu uhlíku. Také by zde bylo nebezpečí, že nakonec by to zaplatili koneční spotřebitelé čili by to nepřineslo sebou takové ty eh, žádoucí změny eh, ve výrobě a v tom výrobním procesu. Paní předsedkyně, dámy a pánové, ještě mi dovolte několik slov k eurodluhopisům. Za prvé si musíme ujasnit terminologii. Nemyslím tím eurobondy, o kterých hovoří pan eh, předseda Barozu. Přeskum rozpočtu EU obsahuje takzvané projektové bondy, které by vytvářely, které by vydávaly soukromé projekty pro velké eh, soukromé subjekty pro velké infrastrukturní projekty. EU by pomáhala financováním také prostřednictvím Evropské, eh, Evropské investiční banky. Já bych naopak zde chtěl hovořit o něčem jiném. Chci hovořit o eurobondech, což by byl nástroj pro řešení dluhu, Eh, bylo by to vlastně založeno na jakémsi sdílení státních dluhů. Jsou zde různé otázky, které ještě musíme vyřešit. V současnosti zatím ještě nenazrál čas k další podrobnější k diskuzi. Zatím můžeme říci, že Evropská unie eh, zavedla eh, evropský systém stability a další systém, který vlastně umožňuje pomáhat státům ve spojení s Mezinárodním měnovým fondem. Dále, je zde také, dále zde také pokračuje příprava eh, stálého krizového mechanismu a také se hovoří o částečné změně smlouvy. Doufám, že dnešní zasedání také přispěje k této debatě, která se týká inovativního financování. Všechny zajímavé úvahy a nápady mohou obohatit naši práci v této oblasti a já i mý kolegové odborníci budou eh, velice rádi sledovat tuto debatu a sledovat všechny eh, prezentace a názory, které zde Děkuji. Děkuji panu komisaři a děkuji za to, že jste byl stručný, protože trošičku pokulháváme čase. Začali jsme trošku později. Paní Podimata požádala o slovo. Uh, Děkuji, Sharon, pane komisaři. Ráda bych um, všem, kteří jsou zde, popřála šťastný nový rok. A teď přejdu do řečtiny, jestli mi dovolíte, pane komisaři. Tak Nyní bych ráda položila otázky eh, v tomto pořadí. Nejprve k první kapitole, a sice zdanění eh, finančního sektoru, pak eh, daň CO2 a pak euroobligace. Takže zdaňování eh, finančních eh, podniků finančního sektoru. Eh, ráda bych řekla následující. Zcela souhlasím a většina kolegů a kolegyní, s většinou kolegů a kolegyní a sice s cíly, které jste jmenoval. Řekl jste, že chcete, aby tato opatření pokračovala a přitom jste hovořil o třech oblastech. Za prvé eh, celý eh, finanční sektor eh, musí také přinést podstatný příspěvek a pak je to další oblast zdanění finančního odvětví. Toto musí být doplněním Eh, nových regulací, eh, které se týkají eh, dohledu nad finančním sektorem a s zvláštní, zvláštním zadostiučiněním jsem zaznamenala, že jste tady hovořil o takzvané dvojí dividendě, která mm, vlastně vyplývá ze zdanění finančního sektoru aniž bychom tady eh, byli ohro, chtěli ohrozit konkurenceschopnost Evropy na tomto poli. A kromě toho říkáte, že není možné, aby vznikaly nové překážky na vnitřním trhu tímto. A proto moje otázka k druhému kritériu. Zdanění finanční oblasti jako eh, doplňkový nástroj eh, k pro lepší regulaci v oblasti dohledu. Ráda bych se tedy zeptala, eh, jak vypadá tato, tato zdanění finančních aktivit, mm, tedy zdanění zisků eh, v finanční oblasti, mm, jestli se to ze strany komise eh, přeskoumává, tedy i mm, Mezinárodní měnový fond toto přeskoumává, ale komise tady k tomu nic nepředložila. No, hovořil jste o studii, o vzouzení dopadu, ohlásil jste to na jaro, na březen a Vy k tomuto říkáte, že eh, mluvíte o zdanění finančních aktivit, tedy eh, eh, zisků. To však ehm, nenaplňuje ono druhé kritérium, které je tak důležité, tedy zdanění finančního sektoru mělo být doplněním finančního dohledu a sice v celosvětovém měřítku, pochopitelně. To je to, o co se snažíme my všichni. Takže otázka zní, jak bychom tady mohli postupovat účinněji v EU. Jak by Evropská unie e, mohla zvládat po celém světě tuto roli e, v rámci G20, tak abychom vůbec něčeho v tomto smyslu dosáhli. A k tomu se vztahuje má otázka, tedy týká se to oné dvojí, dvojí dividendy a role, eh, které má zdaňování finančního sektoru jako doplňkový sektor lepší regulace a dohledu ve finančním sektoru. A pak jste hovořil o posouzení dopadu ehm, ale máme dojem, že eh, Evropská komise už eh, učinila předběžné rozhodnutí ehm, o tom toho, co by byla nejlepší obce aniž eh, by bylo předloženo detailnější posouzení dopadu pak zdanění uhlíku CO2. Tady s vámi můžeme eh, hodně souhlasit, sdílíme mm, vaše kritéria, také jsme pro přepracování odpovídající směrnice, která se týká zdaňování energie. Ehm, na základě těchto kritérií. A abych nehovořila teď příliš podrobně, tak jenom ještě něco krátce k euro dluhopisům, k eurobondům. Teď nechám eurobondy jako takové stranou. E, toto e, je e, politický nástroj, který se, eh, je základem velkých mm, infrastrukturálních projektů, ale když se podíváme na to, co se v posledních dnech v mnoha hlavních městech diskutovalo v Evropě, tak je to, jsou to eurobondy eh, jako nástroj, tomu, aby se zadlužení veřejného sektoru stalo takovým obecnějším. uh, eh, říkáte, pane komisaři, že teď nenast- že to není správný okamžik pro tuto diskuzi, ale já si myslím, že eh, by to naopak bylo teď eh, nezbytné. Není to jenom můj názor, vyplývá to z nejrůznějších příspěvků, které byly v poslední době zveřejněny. Máme tady článek pana Jurgena a pana Junckera a dalších, které byly zveřejněny ve Financial Times. E, pánové, tito pánové ho zveřejnili společně. A Možná nezdílíme všichni stejný e, názor na tomto poli, ale vy jste e, říkal, že teď není správný okamžik o tom hovořit. V případě takové krize v Evropské unii, kdy ještě nebyla nalezena žádná řešení a odpovědi, a kdy je jasné, že nestačí nástroje, které dosud jsme měli k dispozici. Tady přeskoumání takovýchto možností nemůžeme jen tak přehlédnout. A také bych ráda poukázala na doporučení výboru Ekon. Nedávno bylo odsouhlaseno e, takovéto usnesení, e, které se týkalo zřízení krizového fondu krátce před summitem v prosinci. A právě toto usnesení požadovalo, aby Evropský summit dal komisi zelenou, tak, aby mohla zhotovit detailnější studii, která se bude právě týkat eh, těchto obcí, tedy eurobondy jako prostředek ke zprávě jedné části eh, evropského eh, zadlužení, jako reakce Evropy, jako jedné z reakcí Evropy, tak, aby bylo možné přesvědčit trhy o tom, že široká evropská krize byla překonána. Uh, um, uh, Děkuji. Eny je zpravodajka, takže si myslím, že je, bylo v pořádku, že mluvila trošku déle než ostatní poslanci, ale hned se zase obrátím na pana komisaře a požádám ho na, o jeho reakci. Dosud eh, tady se hlásil jenom Sven Kigold a Sylvie Gulat na tyto ehm, členy výboru na seznamu, to jsem očekávala, prosím, zvedněte ruce. Budeme si to psát dále, prosím, pane komisaři. Uh, Děkuji za tyto otázky. Také bych chtěl popřát šťastný nový rok, rok produktivní. Myslím si, že tento rok bude plný různých událostí a také práce, kterou budeme muset odvést v, v, v rámci vašeho výboru. Nyní k vašim otázkám a poznámkám. To, co se týká daně z finančních eh, FET, e e e eh, víte, že v dokumentu, který eh, jsme vypracovali a kde jsme analyzovali daň z finančních transakcí a daň z finančních aktivit, tady jsme nastínili a analyzovali různé možnosti pro oba typy daní. FTT, daň z finančních transakcí, tady byla eh, jedna z možností, že to použijeme na široké úrovně, nebo jestli eh, tuto eh, oblast trošku zúžíme. A co se týče FAT, tak se byly analyzovány rovněž tři možnosti. Takže to také závisí na tom, jak daň z finančních aktivit bude koncipována. Existuje možnost se rovněž věnovat otázce druhého cíle naší práce, protože pokud bychom jako základnu použili aktivity eh, založené na eh, riziku, tedy aktivity finančních institucí, mm, pak bychom řekli, že tato daň se bude vztahovat k riskantním aktivitám některých finančních institucí. Toto by mohlo vytvořit eh, možnost věnovat se druhému cíli, o kterém vy jste hovořila. Ale myslím si, že dnes je předčasné se zavazovat k určité cestě k určitému způsobu, jak koncipovat takovou daň, Protože je pravda, že eh, důkladný eh, neposouzení dopadu musí být ještě eh, rozpracováno a jak jsem se zmínil ve svém úvodu, komise vážně na této věci pracuje. A co se týče stanoviska, o kterém jste se vy zmínil ve svém příspěvku. Já jsem velice pečlivě prostudoval váš návrh zprávy a e, váš návrh zprávy se snaží e, tady nastínit stanovisko parlamentu bez e, posouzení dopadu. to jde tady o velmi konkrétní způsob chování, ale komise ve svém sdělení použila analýzu, eh, kterou už mm, máme v této fázi k dispozici. Bylo to v říjnu 2010 a na základě analýzy a údajů, které jsme v té době měli, jsme eh, rozpracovali eh, náš směr politický, ale toto ještě nepředjímá E, cíle zakotvené v posouzení dopadu. A jak jsem se e, zmínil ve e, svém příspěvku, tak budeme analyzovat dopad nejrůznějších možných obcí, včetně daně z finančních transakcí na úrovni EU. Takže toto bude rovněž jeden z předpokladů důkladného posouzení dopadu. Tedy pouze navrhuji, abychom vyčkali abychom počkali, až eh, naše práce trošičku nazraje a pak budeme eh, schopni si vyměnit názory o výsledcích tohoto posouzení dopadu. Teď eh, je to teprve se na tom pracuje. Ještě k eurobondům. Myslím si, že je velice důležité, abychom rozlišovali Ehm, tyto obligace založené projektové, to je to, eh, kde se zavázala komise velice jasně a teprve předložíme ehm, návrhy toho, jak by se to mělo ehm, vypracovat. A pak, co se týče eurobondů, tedy nepatří to do mého portfolia, je to oblast komisaře Olirena, ale v současném eh, stádiu komise Ehm, předpokládá, že bude vypracována studie proveditelnosti k eurobondům, ale Bude to taková odezva na um, celkovou krizi. Myslím si, že velice brzy přijdeme s velmi konkrétními návrhy. Dobře, tak teď mám ještě čtyři minutky a devět řečníků, ale myslím si, že jsme trošičku času, trošičku času získáme později. Musím, se, musím vás teď požádat, abyste eh, se snažili eh, tyto otázky zredukovat na minutu. Sven, Silvi a další. Loves. So I think that's everybody. To byli, myslím, všichni. Ještě Lajos. Ano, pan Bukros. Nejprve první čtyři řečníci, než zase obrátím pana komisaře. A musíme sledovat čas, prosím, snažte se to redukovat na minutku. So after the Christmas break and church... Děkuji za slovo. Po vánoční přestávce jsem trošku doufal, že dohoda o FTT bude e, trošku více rozvinutá, protože dnes vidíme, že jsou zde problémy například ve v Tunisku nebo v Alžírsku, kde, jsou, kde stoupají ceny potravin. A my bychom měli dodržet všechny sliby, které jsme učinili. Co se týče daně FTT, tak musím říci, že po té, co jsem slyšel o této dani, tak mám pocit, že eh, tedy komise to nějak příliš nerozpracovala, ale jsme rádi, že alespoň tedy proběhlo, nebo že probíhá to posuzování dopadu. Jsme rádi, že nepřemýšlíte pouze o různých možnostech, jak získat daně, ale o tom také, také přemýšlíte o tom, jaké to bude mít, eh, jak, jaké budou mít podniky, náklady. 25 miliard pro celou EU je příliš malá cena za ty veškeré další nebo v porovnání s dalšími náklady, které by ponesly podniky a ekonomiky. My bychom velice rádi eh, také, eh, nebo také vítáme vaši práci, která se týká eh, zdanění uhlíku a těch projektových bondů. Dále si myslíme, že otázka těch eurobondů je naprosto zásadní a že je důležité, abychom o ní společně s komisařem Olim Rehnem v pravý čas Eh, řádně diskutovali. Jenom stručně děkuji, pane komisaři, že jste přišel mezi nás a děkuji vám za odvedenou práci v oblasti zdanění. Podnikáte tam odvážné kroky, ale bylo by dobré, kdybyste byli ještě odvážnější protože je zde jedna věc, která mě poněkud zklamává. Komise má monopolní právo iniciativy, to znamená, že musí být ještě o krok dopředu před eh, radou. Když, se budete, eh, když budete odkazovat na radu v této věci, tak se potom budeme pohybovat v kruhu. U těch eurobondů tam jde také o restrukturalizaci dluhu, tam jste o tom jasně hovořil. Potom je to téma balíčku hospodářského řízení a to je také důležité, protože když se diskutuje v Evropském parlamentu, v Evropě i mimo ní, tak by bylo podivné, když se o tomto věci hovoří a potom vychází takové články ve Financial Times nebo v německém Zeitu, prostě mluví o tom všichni a jenom ne Evropský parlament. Je to něco, co by se mělo skutečně prodiskutovat, aby se věci posunuly ku předu. Chci vás tedy vyzvat, abyste nadále v této věci byli aktivní. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, já nechápu, že zde eh, vážíte přínosy daně FAT a FTT. Já nevím, jak eh, jste dospěl ke svému hodnocení. Já to prostě nejsem schopen pochopit, dosledovat. U té daně z finančních aktivit říkáte, že jeden ze zásadních faktorů je zdanění mest a platů finančních institucí, že by to mělo být dobré. A u daně z finančních transakcí bychom měli tu výhodu, že budeme zdaňovat i ty, kteří se zabývají takzvaným vysokofrekvenčním obchodováním high frequency trading. A to mi tedy není jasné. Proč by to mělo zajistit eh, více, eh, více aktivit v Evropě, když budeme zdaňovat ty, kteří jsou ve své činnosti blíže u zákazníků, poskytují úvěru v zákaz, svým klientům, Eh, z oblasti i malých a středních podniků, že to bude být užitečné, že je zdaníme, ale když budeme zdaňovat ty, kdo eh, od nich vychází velká rizika, nestabilita trhu a málo vytváření konkrétních hodnot, to by mělo být na škodu. Já nevím, dejte mi argumenty, ale já tyto vaše myklenkové pochody nechápu. Děkuji. Hola. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři. Já se domnívám, že zde musíme přemýšlet o tom, jaké jsou vlastně cíle tohoto zdanění. Má to být udržitelný, udržitelný daňový základ, nebo pokud je to ta uhlíková daň, tak chceme získat, my přece chceme, aby se snižovalo ten objem uhlíku. Také hovoříte o tom, že by ten systém neměl poškodit trhy. A všechny tyto, eh, všechny tyto zkoušky a všechny tyto testy musí být učené. Vy jste zde jako odborník na zdanění v Evropě, takže podle vašeho názoru, jaký, jaké opatření byste vy sám preferoval? Možná by nám to pomohlo minimálně zde v našem výboru při naší debatě. Takže mě by zajímal váš osobní názor, co je podle vás tou nejlepší cestou. Je to FAT, FTT, uhlíková daň, nebo možná určitý balíček všech takových daní. Já si nemyslím, že čím více daní, tím lepší řešení, ale to je pouze můj názor a rád bych eh, si vyslechl váš. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, nyní máte slovo. Děkuji. Tak já možná začnu tou poslední otázkou. Za prvé, musím říci, že finan, eh, daně z finančního sektoru a ty uhlíkové daně a další daně, ty se všechny vlastně zaměřují na jiný, na různý cíl. Jsou zde různé cíle. Například co se týče toho zdanění uhlíku, tak tam je jiný cíl. My chceme nyní, aby došlo k restrukturalizaci stávajícího využívání energetických zdrojů, aby došlo vlastně ke změně toho systému, abychom zvýšili energetickou účinnost. Také chceme odstranit překážky, které brání dobrému využívání vnitřního trhu. To znamená, jedná se o určitou restrukturalizaci daně nebo daňového systému, aby se zvýšila energetická účinnost. Myslím si, že se snažíme brát v úvahu i další cíle, cíle energetické politiky. A pokud je možné využít určité tržní nástroje, abychom zlepšili energetickou účinnost, tak si myslím, že to je dobrá cesta, jakou se vydat. A i v tomto kontextu dále pracuji a dokončuji svou práci a brzy přineseme konkrétní návrhy. Nyní, co se týče zdanění finančního sektoru, tak já osobně mám na to velice jasný názor. Co se týče zdanění, tak všichni víme, že finanční sektor je e, do velké míry vyňat z toho zdanění, z toho systému e, daní. A já si myslím, že jedno z takových opatření by právě mělo E, vlastně e, tuto situaci zlepšit. Mělo by tedy odstranit to, že to, ty daně nedopadají na finanční instituce tolik jako na ostatní. Na evropské úrovni by asi dobrým řešením byla daň z finanční činnosti, což bylo také zcela jasně formulováno v našem sdělení. Samozřejmě ještě předtím, než učiníme konečné rozhodnutí a navrhneme konkrétní specifickou legislativu, tak musíme ještě podrobně zvážit všechny možnosti. A to znamená i návrhy, které se týkají daně z finančních transakcí na evropské úrovni, a musíme využít nejenom informace, které máme my k dispozici v současné době, ale také využijeme různé studie. Mohu například upozornit na jednu rakouskou studii, o které tuším budete ještě dnes hovořit. Eh, hovoří se také, nebo musíme ještě zvážit různé otázky, které se týkají například eh, nebezpečí relokace, a tak dále. Jsou zde ještě další věci, které musíme podrobně zvážit. Musíme také vytvořit modely toho, jak se finanční instituce budou v těch změněných podmínkách pravděpodobně chovat. A to je všechno práce, kterou nyní provádíme, takže eh, vás požádám, abyste ještě vyčkali na výsledky naší práce a jakmile budeme mít eh, vypracované konkrétní návrhy, tak eh, o nich můžeme dále hovořit. Dále zde byla otázka toho, zda jsme určitou avantgardou či naopak. Myslím si, že co se týče daňových otázek, tak asi vidíte, že většina dokumentů Evropské komise nyní obsahuje určitá ustanovení, která se týkají daňových otázek. Velice rychle pokročujeme dopředu v oblasti daní. A také mohu říci, že rozhodnutí, která se týkají daní, nelze učinit jen tak eh, během jednoho nebo dvou týdnů. Jsou to složité, komplikované věci, týkají se milionů lidí a proto musíme být velice obezřetní v našich analýzách. Nicméně, co se týče té agendy, o které jsem eh, vlastně hovořil na začátku, když jsem se ujal svého mandátu, tak mohu říci, že vlastně všechny věci, o které jsem plánoval, které jsem připravoval, tak už se určitým způsobem propracovávají a už eh, je to vlastně všechno, už to všechno určitým způsobem pokračuje. Nyní zde byla otázka pana, pana Bulmana, <clears throat> který se ptal, Eh, mohl bych vás ještě poprosit? Ano, já se k tomu rád vrátím. Šlo o to zvažování eh, daně z finančních aktivit vůči daní z finančních transakcí. A vy jste kladl důraz na to, že u daně z finančních aktivit eh, zatížíme tu stranu mest a platů navíc. A já nevím, proč je to něco přínosné, protože zde daníme někoho, kdo eh, funguje v tom soukromém sektoru nebo v, u těch běžných zákazníků a u té té jste hovořil, že to není tolik smysluplné, protože tím zatěžujeme ty, kteří Eh, vlastně nevytváří skutečné hodnoty, například prostřednictvím high frequency trading. A vy jste hovořil o tom, že to jedno je smysluplnější na evropské úrovni a to druhé naopak. A pro mě to není pochopitelné a proto bych se vás rád zeptal, jak to chcete zdůvodnit. Uh, ano, děkuji za tuto otázku. Čili, co se týče těchto dvou druhů daní, FAT a FTT, Daň z finančních činností lze považovat za určitou daň, která je blízká DPH. A vlastně tato daň by nahradila to, že v mnoha finančních eh, činnostech nebo v činnostech finančního sektoru vlastně není ta DPH. Hlavní otázkou je, jak vypracovat, jak vlastně vystavit tuto daň tak, aby nakonec nedopadla na občany, protože víme, že DPH v podstatě platí hlavně spotřebitelé. Čili toto je obtížný úkol, který, na kterém už pracujeme a hledáme řešení. No a nyní, co se týče daně z finančních transakcí, FTT, tak eh, máme zde odbornou literaturu a různé akademické studie, které nedošly k názoru, že zavedení této daně by snížilo nějaké kolísání cen na trhu. Naopak, některé studie dokonce došly k závěru, že by to tu volatilitu mohlo ještě zvýšit. To znamená, že jak FAT, tak FTT ještě vyžadují řádné přeskoumání a také ještě je zapotřebí posouzení dopadu obou těchto možností. Pokud se ptáme, kdo nakonec zaplatí dáň, tak v této fázi se ukazuje, že by bylo lepší nebo že by bylo jednodušší zavést vlastně tu daň na ty transakce, tu daň z těch transakcí. Protože eh, finanční subjekty by vlastně mohly lépe hm, začlenit nebo započítat tu daň do svých eh, nákladů. Vlastně mohli by to převést na ty, na ty zákazníky. Čili my teď ještě hledáme způsoby, jak eh, Eh, vlastně tu daň tak vymyslet, jak ji koncipovat, aby nakonec eh, ji neplatili ti spotřebitelé, ti koneční zákazníci. Děkuji, říká paní předsedkyně, nyní paní Pervanš Brenes, pan Mán Dominici a pan Lajos Bokroš, takže poprosím další řečníky. Eh, ano, já mám otázku. Děkuji, paní předsedkyně, vážení pane komisaři. Vy jste komisař odpovědný za daně. A já mám někdy pocit, že jste komisař pro analýzy dopadů a jejich studie. Proto se chci zeptat, co jste říkal v kolegiu, když se zkoumala reforma paktu stability. My jsme totiž žádali vypracováním příslušné studie. Vždy, když se tvoří návrh, musí vzniknout dopadová studie a ten návrh, který má nejvý, nejvýraznější dopad, a sice reforma paktu stability a růstu takto nebyla analyzována. Tak jaký význam mají pro vás eh, analýzy dopadu a jaký mají pro vás význam v oblasti daň, zdanění finančních transakcí, když už nyní říkáte, že to je něco nereálného a neuskutečnitelného? Já jsem to chápala tak, že eh, se ta studie má aplikovat tedy na oblast, kde už jste poskytli odpověď na otázku. A Potom se chci zeptat, zda Irsko a situace Irska nás nevede k tomu, abychom přemýšleli o harmonizaci daňového základu jako finanční inovaci. Děkuji. Děkuji, Danuta. Doufám, že mé otázky budou jednodušší. Pane komisaři, měla bych dvě stručné otázky. První eh, týká se Eh, v aspektu mm, majetkového a eh, finančního sektoru jeho zdanění. Jak byste mm, eh, se vyrovnal s transakcemi nebo s aktivitami, které kromě finančních institucí zahrnují také společnosti, které nepatří do tohoto sektoru? A nebo jak byste zvládl mm, transakce či aktivity, kdy, v kterých finančních sektor se vůbec neúčastní? A potom zvážil byste také to, že se vyčlení některé typy transakcí nebo finančních aktivit, z, ze zdanění, z celého systému zdanění. A má druhá otázka. Hodně toho teď slyšíme v diskuzích o eurobondech, slyšíme hlasy různých vážných institucí a mm, osob, osobností, které tuto otázku berou vážně. Některé říkají, že e, je to mm, možné, jiní říkají, že taková věc je naprosto nemožná e, pod hlavičkou současné smlouvy. E, ví komise, jestli myšlenka e, související se eurobondy je proveditelná e, v současném právním systému Evropské unie. Ähm, Děkuji. Pane komisaři, já myslím, že jste neodpověděl řádně na otázku mojí řecké kolegyně. Říkal jste, že není vhodný okamžik pro diskuze. Říkal jste, že eurobondy jsou portfoliem komisaře Réna a ne vaším, ale vy přece kolegiálně spolupracujete v komisi a chcete dosáhnout společných výsledků. Dokud je zde eh, ta výtka, že ten, kdo je proti eurobondům, se chová evropsky, tak si myslím, že to je něco, o čem bychom měli zásadně diskutovat. Za druhé jste řekl, že je příliš brzo říkat něco definitivního. Já samozřejmě chápu, že zaujímáte tento postoj, ale než budeme čekat na nějakou další zelenou knihu nebo bílou knihu nebo sdělení komise, to trvá strašně dlouho, nemůžete vydat neoficiální dokumenty komise, takzvaný non-paper, kde prostě uděláte přehled e, možných postupů a potom další téma, vysychání daňových oáz to je něco, čím se vůbec nezabýváme. Je to tedy vyřešené tím, že Lucembursko přiznalo barvu, a další země, já nevím, že jsou až Švýcarsko, ale přece jenom jsou ještě další země, které stejně říkají, že budou dělat to, co chtějí. Pane komisaři, já mám velice stručnou otázku, která se týká našeho předmětu diskuse pouze nepřímo, ale přesto je velice důležitá. A to je společný základ korporátní daně. Můžete zde říct si už konkrétní termíny práce komise? Vars. Děkuji. Protože mám málo času, tak mi dovolte, abych učinil krátké prohlášení a pak položil jednu otázku. Vážený pan komisař, konstatoval, eh, že hledá nějakou daň, která eh, nebude přenesena na spotřebitele eh, ale tady mám určité pochybnosti o tomto, protože podle toho, co čteme, tak tady vůbec neexistuje taková daň, která by nemohla být na ně uvalena. Samozřejmě ďábel tví v detailu a ďábel tady znamená zkreslení situace. To znamená, jestliže máte příliš mnoho výjimek, eh, tak pak eh, máte mnoho možných zkreslení a to pravděpodobně nebude to, co je vaším cílem. Ale má otázka zní takto. Ehm, eh, zdali zvážení daně z finančních aktivit, vůbec celá tato myšlenka se vztahuje pouze na finanční instituce a finanční aktivity eh, jakéhokoliv mm, eh, typu takovýchto institucí, protože tady máme šedou zónu velkou a chceme-li se vyhnout zkreslování, tak musíme zvážit také finanční aktivity nefinančních institucí. Mohl byste prosím k tomu něco říct? Děkuji. Uh- Pane komisaři, Ehm, prosím o krátkou odpověď. Ano, pokusím se být stručný, protože jsme pod časovým tlakem eh, k CTB. Tady mě bylo pár otázek. CCTB a mohl bych k tomu říct, eh, že přijdeme s návrhem k CCTB eh, během prvního čtvrtletí tohoto roku. Takže tento návrh je v konečném stádiu příprav a velmi brzy budete mít na stole eh, návrh. Co se týče posouzení dopadu, paní Beres a ostatní se k tomu vyjádřili. Ano, je pravda, že eh, zdanění, a vím, že v dřívějším parlamentu jste rovněž byla předsedkyní eh, tohoto výboru a víte, jak komplexní je otázka zdanění. A Vyžaduje to důkladné posouzení dopadu, protože eh, musíme eh, posoudit eh, to, jak různé základny daňové budou mít dopad na situaci na trhu, na různé skupiny občanů a podobně. A Nemůžeme učinit rozhodnutí se zavřenýma očima. A myslím si, že to je naprosto běžné, že Chceme eh, vypracovat důkladně posouzení dopadu a já určitě udělám vše, co je v mých silách, abychom mm, mm, docílili tohoto, abychom měli objektivní mm, posouzení v komisi. To neznamená, že konečné rozhodnutí musí být eh, přesně takové jako původní politická orientace. Do posouzení dopadu eh, bude ukazovat tu správnou cestu kupředu. předu v této oblasti. Dále. Aspekty majetkové a zdaňování finančního sektoru. Samozřejmě když rozpracováváme konkrétní návrhy, tak se budeme muset věnovat i této otázce. A dnes je velice obtížné předpovědět, jaké výjimky Eh, jaký výjimek bude zapotřebí, eh, abychom mohli pokryt eh, tuto oblast. Ale jestliže uvidíme, že to je problém, tak jistě navrhneme řešení toho, jak zmírnit tento problém. A co se týče daňových rájů, obecně řečeno dobré řízení eh, v daňových otázkách. Myslím si, že už jsme eh, udělali velký pokrok v prosinci. Eh, Rada se dopracovala k politické dohodě o vzájemné pomoci, vzájemné podpoře. V takzvané administrativní spolupráci v daňových otázkách, ale toto je jenom jeden prvek celého balíčku, který se stahuje k správnému řízení a teď s maďarským předsednictvím eh, pracujeme ještě na zbývajících prvcích tohoto balíčku, například dohody eh, s třetími zeměmi, a myslím si, věřím, že maďarské předsednictví bude stejně tak ctižádostivé, jako bylo belgické a budeme moci učinit eh, patřičný pokrok v této oblasti během předsednictví maďarského. A pak k otázce eurobondů. Jistě, že nikdo nemůže zakázat eh, diskuzi o těchto, eh, zabránit diskuzi v těchto, o těchto otázkách a dnes jistě budete ještě pokračovat mm, eh, v této diskuzi na úrovni expertů a komise mm, určitě vše zaznamená a vezme v úvahu výsledek vašich diskuzí ze v parlamentu. Pan Bokroš se rovněž zmínil o otázce zkreslování a um, vždycky je to taková rovnováha mezi eh, jednoduchou povahu jednoduchou povahou daně a otázkou výjimek daňových a eh, určitě se budeme muset i této otázce věnovat, eh, až budeme pracovat na dani z finančních aktivit. Děkuji. A teď se posuneme dál dalšímu bloku. A toto je panel expertů. Omlouvám se, že máme 20-minutové spoždění. Musím to potom dohnat. Ehm, uslyšíme ehm, pana Šepana Šulmajstra ehm, bude hovořit o nástroji zdanění, pak Jean Kaše bude hovořit o daní z uhlíku a Vincenzo Visco o nedaňových nástrojích v tomto pořadí vás mám poznamenány, eh, takže kdybyste takto mohli i um, hovořit. Ještě jste, pane komisaři, něco chtěl říct? Ano, chtěl jsem se omluvit, nebudu moci se zúčastnit této diskuze, protože mám jiné závazky, ale Mí spolupracovníci eh, z mého eh, ředitelství budou sledovat všechny tyto eh, diskuze s vašimi experty a určitě jsou připraveni se účastnit i diskuze. Takže vám děkuji za velmi dobré otázky a ještě jednou vám všem přeji šťastný nový rok. Dobře, takže ehm, teď nasloucháme. Stefan, děkuji, paní předsedkyně. Velice děkuji. Za prvé bych chtěl poděkovat za přizvání na dnešní zasedání. Já se pokusím trošku eh, vlastně zhutnit mé vystoupení. Budu hovořit o deseti takových hlavních návrzích a budu je také doplňovat konkrétními návrhy. Takže za prvé, co se týče toho čísla jedna. Eh, kvůli eh, velkému množství krátkodobých spekulací dochází vlastně k nadměrné obchodní aktivitě v, na moderním eh, kapitálovém trhu. Pokud se eh, podíváte na křivky, tak vidíme, že je zde vztah nebo korelace mezi celkovým objemem finančních transakcí a, a s celosvětovým HDP. V loňském roce byla ta celková, celkový objem byl vlastně téměř 90 krát vyšší objem těch transakcí, než byl celosvětové HDP. Vidíme, že došlo k určitému poklesu kvůli finanční krizi, nicméně poté opět to obchodování prudce vzrostlo, čili v minulém roce bylo to obchodování asi o 30 vyšší než před třemi lety. Děkuji. Dále na dalším Eh, snímku vidíme tedy ilustraci toho, že tyto eh, rychlé a stále se zrychlující obchodní činnosti destabilizují směné trhy, ceny komodit, eh, úroky, úrokové sazby a také ceny, ceny, ceny cených papírů. Je to kvůli tomu, že zde také vidíme, že dochází například ke snižování kurzu eura Vidíme například mezi eh, obdobím 2004 a 2008 velký, eh, vlastně velký rozdíl. A vidíme, že také dochází k tomu, že se stále zvyšují různé krátké, eh, krátkodobé operace, což je také díky tomu, že všechny ty dnešní obchodní systémy jsou Eh, vlastně řízené počítači. Takže já se domnívám, že pokud se podíváme třeba pouze na to, jak to vypadá během pěti minut, v těch pětiminutových intervalech vidíme, že dochází k velkým rozdílům, k velkým poklesům a vzrůstům. A vidíme, že jsou zde však stejně dobře vidět i určité trendy, které můžeme využít potom v tom takzvaném systému vysokofrekvenčního obchodování, což je velice účinný systém obchodování, který také vede k těmto vysokým objemům. Dále dobrým, eh, pří, eh, dobrým příkladem je zvýšení cen ropy z 60 na 115 eh, eur během 18 měsíců. Vidíme, že tento, toto obrovské navýšení ceny ropy bylo také způsobeno i vlastně díky nebo kvůli různým krátkodobým aktivitám a také to souviselo s různými spekulacemi, zejména na trhu s deriváty. Dále, co se týče trhu s cenými papíry, tak i zde vidíme, že je zde určitá sekvence, střídají se vlastně trhy, kdy ceny jdou nahoru a kdy ceny jdou dolů. E, ať se podíváme na Německo, Spojené království nebo na USA, tak vidíme, že zde dochází k nadměrnému stanovování cen a že to je vlastně takovou, eh, takovým typickým projevem dnešních trhů s cenými papíry. Nyní se dostávám eh, k takovému takové myšlence číslo tři. Myslím si, že právě tato situace potom vede k tomu, že se zde více projevují aktivity takzvaného dobývání renty a celkově tyto, tato situace s cenami vlastně oslabuje ekonomický růst. Myšlenka číslo čtyři. ten, eh, za ten eh, vlastně negativní dopad cen kapitálu se také projevuje ve finančních krizích. Například eh, máme zde tedy krizi 2008-2009, kdy došlo vlastně k tomu, že došlo k velkému vlastně růstu cen eh, cených papírů, komodit i eh, vlastně bytového fondu. Nicméně to však vedlo nakonec ke kolapsu to byl takový první příklad a ten druhý příklad je z novější doby. Týká se spekulací na trzích se svopy úvěrového selhání, které se týkají zejména vládních dluhopisů. Podívejme se například na Řecko, na situaci před rokem. V té době byl úrok 6,5 a po čtyřech měsících se vlastně stalo to, že ty úroky se zvýšily na více než 12 což také vedlo k tomu, že Evropa musela v květnu přistoupit k záchraně celého toho řeckého systému. A dále také vidíme, že se to stalo něco podobného i s irskými dluhopisy a zřejmě to tak bude i s dluhopisy portugalskými a španělskými. Uh, Bohužel teď nemám příliš času, abych to vysvětlil podrobněji, ale mohu prostě říci pouze to, že tyto systémy jsou vysoce profitabilní a proto ty instituce, pokud mohou tyto operace provádět, tak je prostě budou provádět, protože jsou velice ziskové. Dále myšlenka číslo pět. Eh, malá dáň z finančních transakcí, třeba ve výši 0,05 i taková to malá daň by se vlastně netýkala transakcí, které se týkají držení kapitálu nebo držení finančního eh, majetku. Týkalo by se to například eh, i těch hedžových fondů. Takže například pokud byste si koupili cené papíry eh, v ceně 10 tisíc eur, tak byste odvedli dáň ve výši 2,5 eura. Ještě mi dovolte asi dvě minutky. Tato, finanční, tato daň z finančních transakcí by, by vlastně zdražila, by zvedla náklady těch spekulativnějších transakcí, které se zaměřují na krátkodobý zisk a nebo na pákový efekt. E, nyní myšlenka číslo 7. Daň FTT by také e, uvalila e, daň na ty aktéry, kteří právě přispěli k rozvoji finanční krize a také k, k té krizi eura. A je velice důležité si také uvědomit, že tito finanční aktéři, kteří se soustředí na takovou tu reálnou ekonomiku, na takovou v úzovkách nudnou, na takové to nudné klasické bankovnictví, tak tito aktéři by vlastně nebyli zatíženi touto daní. Eh, tato daň by také přinesla významné zisky, významné odvody. Bylo by to asi 1,6 HDP na základě údajů z roce 2007. Nicméně od té doby se ještě také ty, to, ten objem finančních transakcí velice zvýšil, takže by to bylo asi o 30 větší. Eh, myšlenka číslo 9. Eh, zavádění daně FTT by nebylo příliš obtížné z technického hlediska, protože bychom zde mohli používat různé uh, formy elektronického platby, zúčtovacích systémů a různých clearingových center. A nakonec tedy ještě tato daň by se mohla stát takovou první nadnárodní evropskou daní a nakonec i vlastně první celosvětovou daní. Děkuji. Děkuji. Teď Jean Lakaš, Kaše eh, eh, k daní uhlíkové. Mm, Děkuji, paní předsedkyně. Pokusím se hovořit stručně. vycházím z konstatování z minulého týdne. Pan předseda komise Barroso hovořil o cílech snižování intenzity nebo náročnosti hospodářské činnosti v Evropě na CO2. Pravděpodobně tyto cíle nebudou dodrženy a je zde krize, která nic nezměnila, i přesto, že se globálně emise snížily. Nástroje, které se používají, nejsou dostatečné. Proto mám několik jednoduchých návrhů. Za prvé, zdaňování energetiky v Evropě nebylo navýšeno, naopak bylo sníženo od začátku roku 2000 tomu tak bylo. A to je vlastně paradoxní v souvislosti s deklarovanými cíly. Za druhé, uhlíkový trh určitým způsobem umožňuje vytvářet ceny uhlíku pro průmyslové činnosti, ale pokrývá to pouze 40 znečišťujících emisí. A ceny uhlíku v v poslední době jsou příliš nízké a příliš nestabilní. Nestačí to tedy pro reorientaci na takové činnosti, které jsou nízkouhlíkové. A cenové signály nejsou adekvátní. Když se podíváme na toho koncového spotřebitele. Zde chci odkázat na to, o čem hovořil pan komisař v souvislosti s dopady na koncového spotřebitele. Když z toho tedy výjdeme, tak jde o to zdůraznit, že musíme zlepšit tu stávající situaci. Samozřejmě uhlíkový trh existuje a bylo by škoda této skutečnosti nevyužít a nezlepšit fungování tohoto trhu zvyšování cen uhlíku, snižování kvót, které jsou na trhu k dispozici. A za další jde o revizi směrnice o energetickém zdaňování, o tom hovořil pan komisař. To je něco, co by umožnilo vydat se správným směrem. Momentální nárůst emisí CO2 pochází převážně z dopravy zvláště z osobní silniční dopravy, z přepravy zboží. A jak už jsem o tom také řík, mluvil, cena energie momentálně není tak vysoká, aby spotřebitele od tohoto chování nějakým způsobem odrazovala. Chci zde odkázat na problematiku norem pro emise automobilů. To je samozřejmě dobrá věc, ale neřeší to daný problém, protože výrobci aut snižují emise tím, že snižují objem spotřeby na kilometr. A to znamená, že se snižuje cena za ujetý kilometr, ale narůstají emise protože se zvyšuje počet najitých kilometrů. Takže zde potřebujeme větší ambice a je skutečně žádoucí, aby byly zavedené mm, poplatky za uhlík. My musíme konečným spotřebitelům vyslat jasný signál. Momentálně to vypadá tak, že se zdaňují produkty v rámci EU a ty jsou předmětem určité ceny uhlíku, a ovšem eh, takovéto danění, zdanění se nevztahuje na dovezené produkty. Takže to není jenom otázka carbon leakage, která je také důležitá, ale musíme si také uvědomit narušení konkurenceschopnosti, protože výrobky z EU a dovezené výrobky se každý pohybuje v jiném režimu. Domnívám se, že je tedy nezbytné zavést tento poplatek na hranicích. Je to něco, co potřebuje další studie. A také bychom se měli věnovat otázce předmětu zdanění na trhu s uhlíkem, zda by to byl poplatek na hranicích jako je tomu v některých případech. Jsou to věci, které jsou v souladu s tím, o čem hovoří VTO, takže s tím by neměl být velký problém. A poslední bod jsou dlouhodobější cíle. Pan komisař před chvílí hovořil o tom, že je nezbytné dosáhnout rovnováhy mezi zdaňováním v různých systémech. Dosáhneme tak lepšího výsledku v tom odrazovat spotřebitele od určitých činností. A zlepšíme rozvoj těch faktorů, které chceme stimulovat. Máme zde otázku dvojité dividendy. Ta se vztahuje také na zdaňování uhlíku a proto si myslím, že je docela škoda, že se komise nevěnuje příliš návrhům všeobecného zdaňování uhlíku a nebo zdanění uhlíku jakousi DPH. Jako kdyby to bylo něco, co by mělo být příliš komplikované, příliš složité pro podniky. Já se domnívám, že tomu tak rozhodně není. Není to komplikovanější než jiné formy zdaňování. Už dnes existuje celá řada podniků, které vytváří určitou uhlíkovou bilanci, je také uhlíkové účtování a je to něco, co se bude do budoucna ještě více prohlubovat. Co se týče koherentnosti signálů, které vysíláme výrobcům i spotřebitelům, tak se domnívám, že se máme vydat právě takovýmto směrem. Pokud chceme dosáhnout stavu, který bude neutrální z hlediska dovozu a vývozu, tedy konkurenceschopnosti a co zároveň vyšle také jasný signál spotřebitelům. Já jsem zastáncem toho, o čem hovořil pan komisař, že i koncový spotřebitel bude nést břemeno této daně. Děkuji. Děkuji. Vincenzo Visco. Presidente, io per risparmiare tempo leggerò... Paní předsedkyně, rád bych udělal, eh, přečetl krátkou poznámku italsky, ale eh, také mm, jsem eh, předložil, předložil větší poznámku v angličtině komisi a ti, kteří se zajímají, se to mohou pročíst. Finanční krize a recese v roce 2008-2009 vedly k tomu, že veřejné zadlužení v nejrůznějších členských státech mm, značně eh, narostlo právě proto, že eh, krize eh, vedla k tomu, že se snížily výdaje, bylo zapotřebí zachránit banky a snížit veřejné zadlužení a docílit monetární stability. Mm, mm, šlo o kro... Bylo to 29 um, uh, um, uh, HDP, jejich uh, zadlužení, které bylo konstatováno a do roku 2014 tedy poměr k HDP a zadlužení v těchto zemích bude překračovat 30 procentuálních bodů. A Mezinárodní měnový eh, fond tady zastává názor, že ekonomická hospodářská politika eh, po Potom tady budeme mít zadlužení eh, z 30 na 60 A to povede k úsporám mezi 8 a 9 procenty v národních rozpočtech letech. Kromě toho eh, je tady nutná další modifikace 4 až 5 s kterou se počítá a která bude nezbytná eh, v mnoha zemích, tak aby bylo možné eh, financovat rostoucí výdaje do důchodu a zdravotní péče. A Toto bude platit pro veškeré eh, ekonomiky eh, v evropských zemích. Má-li to tedy pro ně platit, tak se musí dobře eh, zvážit na jedné straně mezi posilováním ekonomiky a pak mezi nezbytnými úspornými opatřeními. A pak musí se vzít úvahu také reálné výdaje, které musí být zkráceny, ale tím se makroekonomické pozice budou posíleny a to může také vést k následné deflaci. A ehm, Povede to také k dlouhodobé stagnaci a k vysoké nezaměstnanosti, která se může táhnout po celá léta. A to jistě nebude chtít žádná eh, země. Tady 50 HDP eh, Německa, eh, tady je to uváděno v současné době, ale 60 vývozu se vztahuje k eurooblasti a tato eurooblast bude hodně postižena těmito úspornými opatřeními a je možné, že to bude mít také dopad na eh, spotřebitele a také na strukturu eh, poptávky. Pochopitelně eh, dluhy musí být restrukturovány v určitých zemích a to by mohlo mít dalekosáhlé dopady také na celkový evropský systém financování. Náš veřejný názor je, hlas je vyslyšen, protože si by se mělo zredukovat veřejné zadlužení a hovoří se o tom, že deficity byly právě příčinou takovéto krize, ale e, není tomu tak, protože e, rostoucí e, deficitní zadlužení to je následkem krize a ne tím, co krizi vyvolalo. A pokud krize bude pokračovat, eh, tak se deficity eh, půjdou i nadále eh, nahoru. A abychom se dostali z tohoto rozporu, tak tady vidím pozitivní možnosti dalšího jednání. Tady vidím možný přístup ve společném jednání v koordinovaných aktivitách a mm, měl by být zřízen příslušný fond. Takovýto fond by byl velice dobrý, protože zatížení veřejné sféry krizí by mohlo být oslabeno. A členské státy by tedy měly eh, tento eh, fond, eh, tady by měl část jejich národního zadlužení se do toho přenést. A sice podíly, které po roce 2007 vznikly právě v důsledku krize, a tyto prostředky fondu pak budou společnou zárukou. A to bude taková implicitní eh, záruka. A splacení mm, prostředků eh, bude financováno z daně z finančních transakcí, nebo alespoň eh, to, co půjde do finančního sektoru. Mm, to je to, co pak státy společně, který se to bude týkat, společně rozhodnou. A to znamená v konečné instanci, eh, že půjčky z fondu se stanou takovým kapitálovým fondem. A tento kapitál, eh, tento fond by mohl fungovat i na trhu a tím eh, by i evropské banky se o něj mohly opřít. A pak by se mohli vyzbrojit ehm, proto, aby mohli používat přepracovaná pravidla Bazile 3. Tímto by mohlo dojít takovému eh, srovnání mezi veřejným zadlužením eh, a daní z finančních transakcí a především by se eh, z fondu eh, mohlo eh, financovat posilování ekonomických aktivit, mohli bychom se zabránit dlouhodobější stagnaci a to by určitě bylo velice pozitivní a v tomto fondu bychom našli, nebo tady bychom se mohli více účastnit aktivit na trhu a také bychom eh, eh, se, eh, budou se zvyšovat transakce. Jižní Korea přednedávnem také zavedla takovouto kapitálovou mm, daň, tak aby bylo možné refinancovat své banky. Takže možná tady jsou určité podobné rysy mezi mým návrhem mm, který byl předložen před pěti nebo šesti měsíci a návrhem pana Vajcekra který byl zveřejněn přednedávnem a pan Juncker také a pan Tremonti. Ale ještě jsou tady značné eh, rozdíly, protože můj návrh se vztahuje pouze na eh, dluhy vyplývající z krize a ne eh, na určitý podíl zadlužení evropských států. A tady by veřejné rozpočty eh, mohly, eh, mohly by jim být toto břemeno eh, z nich sněto, nebo mohla vzniknout autonomní daňová politika, která by byla realizována. A kromě toho i dodatečné zatížení z půjček by mohlo být také sníženo a eurobondy by i mezinárodní daňový poplatník mohl mít ulehčenou situaci. A kromě toho by e, byla ulehčená situace pro banky, protože musí být refinancovány, jinak by existovalo nebezpečí, že by e, bankrotovaly. A veřejné zadlužení by tak mohlo být odbouráno. E, pochopitelně můžete srovnat můj návrh s návrhy ostatními. Ale myslím si, že by členské státy v každém případě měly eh, tady spolupracovat a zdá se, eh, že to je teď problém. Velice děkuji. Nyní paní Adem Podemáta a Udo. Ti se hlásili pak Danuta. Ještě někdo se hlásí o slovo? Takže Ani, Požádám vás ještě, abyste byla stručná, protože už nemáme tolik času. Děkuji, Sharon, budu velice stručná. Chtěla bych poděkovat všem třem odborníkům za jejich prezentace. Eh, pane Šulmajstře, vaše myšlenky byly velice zajímavé, zejména co se týče způsobů, jak se vlastně vyvíjel finanční sektor během nedávných let. A také jste hovořil o tom, jaké finanční operace vedly k zvýšení objemu finančních eh, transakcí. Hovořil, také jsme si vyslechli komisaře Šemetu, takže se rovnou zeptám. Myslíte si, že můžeme zavést daň FTT na úrovni EU, aniž bychom e, vlastně snížili konkurenceschopnost EU a aniž bychom vlastně zabránili riziku relokace, o kterém hovořil pan Šemeta. Dále mám otázku na pana Lkaše. Chtěla bych se vás zeptat, zda vaše zda váš návrh eh, zavádět tu eh, uhlíkovou daň musí, eh, byl, byl vlastně schválen v kontextu VTO Jedná se tedy ta o tu uhlíkovou daň uplatňovanou při eh, vstupu zboží přes hranice. A takže ještě než eh, vlastně přistoupíme k jakékoliv harmonizaci v rámci EU, to znamená, eh, jak by to tedy vlastně, jaký je na to názor VTO. A pak ještě poslední otázku mám na pana Viska, která se týká eurobondů. Možná bych eh, použila jeden takový protiargument, který se nabízí. Jak byste odpověděl těm, kteří říkají, že eurobondy mohou vytvářet rizikovější prostředí? A to zejména v zemích, které již nyní mají finanční obtíže. A jak byste odpověděl těm, kteří říkají, že eh, vlastně kvůli eurobondům se mohou zvýšit úrokové sazby. Hovoří se tedy o tom, že by ty eurobondy zvýšily vlastně úrokové sazby těch nevinných a naopak by zvýhodnily ty hříšníky. Děkuji, říká paní předsedkyně nyní Udo, pak Danuta a pak ještě Filipe. Děkuji. Děkuji všem odborníkům za jejich vynikající příspěvky, které nás skutečně v diskusi k tomuto tématu posunou dále. Rád bych doplnil paní zpravodajku pouze jednou otázkou a obrátil bych se na pana Šulmajstra. Týká se to těch jednotlivých daňových prvků, o kterých se diskutuje. Kdybyste ještě mohl pohovořit o rozdílných aspektech řízení eh, jednotlivých typů daní protože není pouze ten dopad, finanční dopad daně, ale i takový určitý řídící dopad zdanění. Už jsme o tom i hovořili na tomto výboru, ale možná byste nám mohl poskytnout kompletní argument. Ano, to? Děkuji, paní předsedající. Také bych ráda dodala jednu otázku panu Šumajstrovi a chtěla bych trošku eh, promyslet to propojení mezi FTT a spekulacemi, protože když si eh, pročtu vašich šest eh, procentuálních bodů, tak vlastně identifikujeme v vysokofrekvenční obchodování s deriváty spekulacemi. A já to chápu tak, že tady existuje jistá zkušenost bank. Víme, že tam existují experti, kteří říkají, že deriváty mohou mm, být také vysvětleny jako podpůrné nástroje, kterých banky používají, tak aby podpořili tradiční bankovní aktivity, tak aby mohly ochránit tyto banky před zvyšujícími se riziky do budoucna. Takže nechápu, proč eh, zvažujete eh, deriváty, nebo na ně nahlížíte jako čistě spekulativní nástroje. A no a druhá otázka. Vy říkáte, že toto, že z FTT byste měli vysoké transakční náklady mm, a hned poté jste konstatoval, že, vyso, že mm, náklady mm, z transak, transakční by zabránili vzniku těchto bublin. Já si myslím, že je tady dostatek zkušeností teď po krizi, eh, kdy víme, že to nemusí tak nutně nastat. Ehm, takže na základě čeho děláte toto prohlášení, že tato dání z finančních transakcí eh, by mohla zvládnout účinně tento eh, problém vznikajících bublin? bublin. Děkuji. Filip. Uh, Nebudu opakovat otázky, um, které mm, říkali ostatní, takže ještě jedna otázka dodatečná na pana Schulmeistera k FTT. Tady máme dva, eh, dvě zřejmé námitky, které byly učiněny, eh, jestli eh, mm, Evropská unie do toho půjde a zbytek světa eh, eh, ne eh, z důvodu konkurenceschopnosti. A druhá otázka se týká proveditelnosti této FTT na úrovni eurozóny samotné. Takže jestliže EU e 27 nebude, tato obce nebude proveditelná, jestli tato samotná euroobce by byla myslitelná nebo proveditelná ve vašich očích, a pak um, eh, třetí eh, řečník. Byl jsem trošku překvapen, když jsem četl váš dokument. Vy tady vlastně nedoporučujete eh, eurobondy, ale globální bondy. Já mm, mám sympatie pro tuto myšlenku, ale mě vy sám uznáte, že toto není nejpravděpodobnější eh, vývoj, eh, který zaznamenáme eh, v nejbližších měsících nebo letech. Ehm, takže vy zvažujete ve svém dokumentu návrh tzv. Ehm, Blue Bond ehm, a také návrh Junkra. Takže v zásadě, pokud víme, že to, když dáme dohromady, že, že z takové, z takový pooling dluhů nenastane. E, proto si nemyslím, že to někdy v blízké době nastane, pokud vůbec. A pak, co byste doporučil? Ehm, těmto dvěma návrhům Blue, Bot, Blue Bonds a Red Bonds a také návrhy Junkerovi, které jsou na stole, protože si myslím, že z politického hlediska toto jsou daleko reálnější návrhy. I když ehm, jejich ehm, dosažení znamená skutečně to, že budeme mít, že tady bude pevná vůle mnoha evropských vlád. A politiku. Já budu drzá a položím sama otázku panu Šulmajstrovi Myslím si, že první část vaší prezentace eh, tady eh, vlastně jste proti tomu, eh, co je označováno za standard mezi některými ekonomy, kdy se říká, že by, se mm, vysokofrekvenční obchodování a že je to dobrá věc, ale byli tady různí lidé, kteří spochybňovali to, jestli tomu tak mm, je. Ale mm, nejsem si jistá, jestli jsem schopna tady vyvodit závěr, který jste vyvodil vy, ve vaší prezentaci, protože když budete mít rychlejší obchodování, tak určitě cykly e, změn budou nastávat také rychleji. A to je e, jádro věci. Takže si myslím, že tady, že to pak můžete, e, můžeme analyzovat, ale vzal by mě jestli eh, tato, tyto variabilní cykly, tam, když budeme mít vysokofrekvenční eh, obchodování, eh, máme tady relativní amplitudu ve srovnání s historickým vývojem a s jinými historickými obdobími, kdy docházelo k těmto změnám. Jde o to se podívat na to, jestli je to jenom změna frekvence v celkových variacích která, kterou bychom mohli očekávat eh, od eh, změny ve frekvenci eh, obchodování. Takže to byla má otázka. Možná bude jedno, nejjednodušší, když projdeme odpovědi v pořadí, tom pořadí, jak mluvčí hovořili. Pan Šlomejstr bude první. Thank you, the first Děkuji. První otázce které transakce asi zapříčinily tento obrovské navýšení objemů eh, obchodních? objemu obchodování, například um, eh, transakce eh, zahraničních. Um, eh, tady máme BIS, Banku pro urovnání plateb, 58% um, za období tří let a tato banka BIS zmiňuje, že vysokofrekvenční obchodování teď může být také používáno na tomto směrném trhu. Toto vysokofrekvenční obchodování v zásadě znamená, že tady existují systémy obchodování, které neberou v úvahu nějaké eh, kategorie základních informací a jsou založeny na statistických algoritmech, které se pokoušejí eh, proskoumat určité pravidelnosti eh, po velmi krátké období. Velmi krátké období znamená, že jsou tady milisekundy, které hrají roli. Není Ehm, tady tolik účastníků trhu eh, v tomto biznesu ve v USA, je to jenom asi 20 hedge fondů, ale eh, tyto eh, své servery ehm, ehm, přibližují serverům této směny, protože na 100 mil se můžete přiblížit s vaším serverem k serveru těchto směn a to všechno se odehrává během jedné milisekundy a tato milisekunda hraje roli. Je jasné, že Ehm, ehm, čím rychlejší je obchodování, eh, tím méně eh, může vzít v úvahu základní ehm, prvky, základní pravidla trhu po většinou dobu eh, ekonomičtí akademici toto nesledují, zatímco já často sedím s lidmi a hovořím s nimi a oni mají jenom sekundu času, aby využili informace, která se objeví na nějakém plátně Ehm, a mm, mm, pak zjistí třeba, že deficit byl mnohem menší, než očekávali. Mají jenom vteřinku času, aby eh, reagovali. A v této krátkém období eh, si nikdy nemohou vytvořit kvantitativní očekávání. Není eh, možné toto udělat mm, a říct, že podle této informace by byla situace taková či taková. To by byl nesmysl, ale to jsou akademické teorie, které s tímto pracují a Mm, tady máme paradigma racionálních očekávání. A druhá otázka, jestli by to mohlo být zavedeno na úrovni EU. Pokud mm, vůbec mm, Evropská unie mm, do toho půjde, bylo by to relativně jednoduché. Proč eh, urovnání a clearingové systémy eh, všechny jsou provozovány elektronicky, ať je to vlastní eh, směn nebo takhle takzvaný counter trading. To by všechno mělo být děláno přes, takzvaných, přes takzvané ústřední platformy, counterparty platform a to by v zásadě nespůsobilo žádné problémy Otázka však zní, kolik transakcí eh, tady může migrovat, protože nesmíme zapomínat na to, že obchodování eh, eh, se dělá na bázi 24-hodinové, takže tato zvaná emigrace No, tady jsou časové zóny v rámci evropského obchodování. Zdá se, že to není mnoho, velmi pravděpodobné, že by tržní místa někde v Maroku nebo v Jižní Africe byla schopna držet krok a být konkurenč, konkurenceschopná s ostatními do velké míry. A konečně samozřejmě to závisí na celkovém vyhodnocení ekonomického dopadu eh, všech těchto velmi krátkodobých transakcí. Jestliže se budou stále méně vztahovat k základním eh, věcem, to, co vidíme empiricky, eh, a sice jsou to veliké, široké odchylky, od mm, základní rovnováhy na trhu, mm, tak jestliže trh nebude schopen se pohnout své ceny ehm, aktiv alespoň v určitém trhu, eh, v určitém trhu eh, ehm, tak pak by toto eh, se mohlo eh, zvrátit. Ale z empirického hlediska tady vidíme takzvaný overshooting, eh, rychlé změny nahoru a dolů. A to vědí ti, kteří obchodují. To jsou oni trhy bull markets a bear markets. Ehm, takže empiricky můžeme toto sledovat a je to velice odlišné, když se na to podíváme, srovnáme to se světem ekonomických učebnic. Ehm, jestliže si člověk mm, mys, bude myslet, že mm, je mm, toto zapotřebí, tak by to ale mohlo působit destabilizačním dojmem, protože je tady zapotřebí informace o e, nabídce a e, dodávce, takže jestliže máme 30 finančních transakcí, které by pak emigrovaly z Evropy, co je na tom špatného? Ehm, možná to nebude tak úplně negativní e, vliv. Tady se koncentrujeme na jak bych to teď vyjádřil, na eh, ty úkoly finančního sektoru, eh, které se soustředují na eh, služby ekonomie. Finanční sektor je tady velice důležitý. Dobrá, takže pan Bulman se ptal na Mm, eh, podněty, na pobídky a jejich efekty. Já si myslím, že tady máme velké rozdíly mezi mm, eh, daní na banky a eh, mm, protože tato bankovní daň, ta se vztahuje k burze a tím, že se přesně definuje, co to je tato burzovní pozice, tak to nikdy nemůže poškodit aktivity. Toto musíte vztáhnout k ekonomickému toku. A to je základní rozdíl, když srovnáme daň z finančních transakcí a e, e, daní z určitých e, položek bilanci. A co se týče derivátů, jistě, že deriváty mm, nejsou nic špatným. Derivát ty eh, mohou být používány k tomu, aby eh, se eh, tady, a když vy myslíte, že je určité nebezpečí, že by mohla stoupat cena ropy, můžete to, hm, jestliže cena ropy tedy bude stoupat, tak hm, to můžete vykompenzovat hm, zvýšením hodnoty v budoucí smlouvě, ale pouhá úroveň tohoto, těchto obchodování v derivátech znemožňuje to, aby hedging potom hrál nějakou kvantitativní roli německý, německé deriváty, to, s čím se obchoduje ve Frankfurtu. Ano, dobře. Je mi moc Já se omlouvám, ale možná byste na ty zbývající otázky mohli ještě odpovědět písemně, protože bohužel nemáme příliš času, takže snažíme se trošku zrychlit zbytek. Takže možná byste na zbytek mohl odpovědět písemně. Děkuji. Dobře, takže nyní se pokusím já stručně zodpovědět dotazy, které se týkají zejména toho zdanění na hranici, bohulíkového zdanění na hranici. Začnu tou druhou otázkou, která zde padla. Samozřejmě, že je nezbytné, abyste byl určitá harmonizace, určitá forma harmonizace uhlíkové daně v rámci EU. To je samozřejmě součást celé koncepce protože v minulých letech to bylo tak, že pokud se rozhodnete, že, se, že vlastně necháte na jednotlivých zemích, aby se rozhodli zavést tuto daň, tak eh, se podívejme třeba, jak to dopadlo ve Francii, protože tím by se vlastně vytvořilo eh, konkurenční prostředí v rámci EU, které by nebylo spravedlivé. Za druhé, pokud bychom chtěli tedy určité zdanění v EU nebo určitou harmonizaci uhlíkové daně v EU, tak by to mělo vyslat správný cenový signál jak pro výrobce, pro producenty, tak i pro koncové spotřebitele. Otázkou je, zda by to bylo v souladu s pravidly VTO. Myslím si, že pokud si přečtete pravidla Světové obchodní organizace, nebo pokud si přečtete deklaraci Pascala Lamyho z loňského roku, která se týká právě této uhlíkové daně uplatňované na hranici, tak si myslím, že můžeme říci ano, je to v souladu s těmito pravidly pod podmínkou toho, že eh, ta eh, uhlíková daň bude uplatňována správným způsobem a nebude v žádném smyslu diskriminační a nebude porušovat eh, pravidla VTO. Čili nedošlo by k žádnému cenovému zkreslení nebo narušení. Myslím si, že nestačí pouze zdanit energii. Samozřejmě, že musíme nejprve zdanit energii v EU, nicméně nestačí to, protože pokud se podíváme na různé Eh, odchylky v obchodu, tak vidíme, že vlastně dochází k tomu, že se do Evropské unie dováží zboží, které již obsahuje v podstatě, nebo které um, při své výrobě vedlo ke vzniku emisí. A vidíme, že počet nebo množství tohoto zboží, které se dováží do EU, je zhruba stejný. To znamená, že celkově ten cíl tohoto uhlíkového zdanění není zatím splněn. Děkuji. Já... Děkuji, já odpovím na obě otázky najednou, protože jsou už se propojené. První otázka tady, co bych eh, poradil v souvislosti s předloženými návrhy, od nich se trochu odchyluji. Domnívám se, že návrh pana Junkra zahrnuje také to, že e, část veřejného dluhu bude povýšena úroveň společenství. Ale myslím si, že návrh Junkera a Tremontyho jsou navzájem komplementární a kompatibilní. Hlavní rozdíl je v řešení veřejných deficitů členských zemí a v tom, jak je možné utvářet daňovou politiku jednotlivých států, to by se mohlo ulevit tak, aby to nezatěžovalo příliš obyvatele. Pokud se tedy tyto dluhy svým způsobem sami zaplatí tímto poplatkem, tak eh, by to znamenalo úlevu. Můj návrh Eh, by byl dobrý v tom, že ty spreads by byly nižší, že by ta zátěž byla rozloženější a návrhy Tremontyho a Junkera rozložit takzvané blue bonds a red bonds, dluhopisy evropské a národní a to by mohlo vést k Eh, velkým nevýhodám pro určité země a také musíme zohlednit, a to je důležité, že evropské banky například ve Francii, Německu, Belgii, Nizozemsku a Spojeném království jsou velice exponované, co se týče jejich akcí a akciové účastnosti v jednotlivých zemích. Je to 15 až 20 HDP daných zemí. A ten návrh Juncker Tremonti tam je to tak, že tyto věci zohledňují určitým způsobem, ale ono by to ty banky vlastně zatížilo ještě navíc tím, že působí na trhu a já bych je z toho trhu jaksi vyňal v tom svém návrhu, tak aby oni se pokrývali sami sebe. Já jsem 30 let působil v politice, takže vím, že je to na výsost komplikované dospět zde k dohodě, ale domnívám se, že si musíme uvědomit riziko. Je zde riziko, že se 15-20 let budeme trpět něčím, co naše občany výrazně zatíží. A já si myslím, že bychom zde tedy měli postupovat společně a společně spolupracovat k blahu všech. Děkuji. Já si myslím, že musíme najít nějaký eh, způsob, mm, jak se dostat z této eh, slepé uličky, než abychom vytvářeli mm, informace, které eh, na, způsobí, že spadneme do další posti. Chtěla bych poděkovat všem řečníkům, je mi líto, že už eh, nemáme další čas, ale máme velice eh, plný program. A jak jsem už eh, zmínila, velice bychom ocenili, kdyby jste třeba předložili nějaké písemné příspěvky k tomu, abyste podtrhli to, co jste řekli, jako reakci na otázky, které tady byly položeny. Byli bychom velice rádi, kdybychom tuto písemnou odezvu mohli obdržet. Další bod ehm, na našem pořadu jednání, bod číslo čtyři, budoucí evropská mezinárodní investiční politika. A zpravodajem je pan David Kasa. Ano, našla jsem vás. Grazie, signora president. Ehm, Id-dibattitu fuq il-futur tal-politika dwar l-investiment fl-Unjoni Ewropea Eh, eh, tady jsme se konkrétně zabývali bilaterálními investičními eh, dohodami, o kterých se ve zkratce hovoří jako o BIT. A vlastně mají být upraveny tím, že stoupí v platnost opatření Lisabonské smlouvy, které Evropské unii dávají výlučné kompetence, pravomoce v oblasti eh, zahraničních přímých eh, investic mm, v souladu se společnou eh, obchodní politikou. A už proběhly diskuse o tom, jak by komise měla mm, uplatnit tyto své pravomoce. Toto bude mm, ještě zřejmější a jasnější, až začneme diskutovat o složce, která bude na stole a která se přímo týká návrhu komise a konkrétně má upravit tyto dvoustrané eh, dohody, proto jsem se rozhodl soustředit se na eh, dvě hlavní zásady, eh, které bychom měli sledovat jak pasivní, tak aktivní zahraniční investice mají pozitivní dopad na růst a zaměstnanost, a to jak v Evropě, tak mimo ní. A zatímco aktivní přímé investice mohou mít negativní dopad na určité e, sektory nebo zvláštní zeměpisné e, regiony, e, tak to, co přinášejí tzv. FD, FDI, to je něco, co už je dobře etablováno a mělo by učiněno vše proto, abychom pokračovali v tom, aby tyto FDI byly propojeny s FDU. Investoři budou investovat pouze v cizích zemích, když um, si budou jisti, že jejich aktivity budou, eh, nebo investice budou chráněny. Um, investoři um, budou pro, um, zaznamenají růst v takovémto prostředí, které se dá předvídat. Eh, dohody, eh, které v současné době existují, by eh, měly být oceněny a komise mm, musí mít dostatek času k tomu, aby eh, naformulovala dohody, eh, které pak budou nahrazovat všechny tzv. BITS mm, v rámci Evropské unie. Komise mm, vidí, že eh, tento je zapotřebí eh, takový jednotný přístup eh, k BIC, protože určité země by mohly být v nevýhodě. Komise by měla vzít v potaz všechny dohody, které jsou v platnosti a také zájmy jednotlivých aktérů. Stejně tak jako Um, všechny ostatní uh, partnery v době tohoto procesu, který je velice časově uh, náročný. Um, rovněž musíme zajistit to, aby uh, dočasné dohody, které existují v členských státech, aby nebyly příliš byrokratické a aby neznamenaly břemeno um, a příliš velký závazek pro členské státy. Musíme zajistit to, aby každý krok, který se učiní, byl reálný. Každý nový postup by měl ehm, být dobře zvážen, ehm, proto ehm, současná, eh, tak aby současná jednání nebyla negativně ovlivněna. Myslím si, že se musíme soustředit na otázky, které jsou mm, relevantnější. Doufám, eh, že se povede obecnější diskuse v budoucnu o budoucích investicích a že nalezneme eh, řešení mm, k po původních mm, omezeních, takže, bude, takže bych rád ukončil Doufám, že do budoucna budeme úzce spolupracovat a e, s tímto tématem budeme zacházet se vší vážností a povedeme konstruktivní diskuse. Děkuji. Thank you very much. Uh... Děkuji. Jean-Luc Susta. Sí, grazie, grazie presidente. Eh, io intervengo. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem stínovým zpravodajem za socialisty a demokraty a dovolte mi, abych poděkoval panu zpravodaji. Jsou to dvě velké výzvy, které nás čekají. Musíme dostat očekávání investorů a zároveň se musíme také postarat o posílený růst a zaměstnanost v Evropské unii. Navíc musíme také zohlednit dotčené země. už existuje asi tři tisíce dohod, v nich je zahrnutá ochrana investic, právní ochrana a nediskriminace a i právně ochrana před rozhodnutími vlády. A týká se to také mezinárodního práva. Je to důležité pro naše podniky, aby věděli, že při svém postupu jsou skutečně dostatečně zajištěné budoucí politika Evropské unie v této oblasti se musí postarat o to, aby byla uzavřená mezinárodní úmluva o ochraně investic. A je zde určitá konkurence v kompetencích komise a členských států. Musíme tedy zohlednit, že zahraniční přímé investice jsou součástí obchodní bilance výlučná pravomoc EU a z tohoto pohledu musí být postupy komise a členských států sladěné. Ochrana investic je na prvním místě, ale musí zde být také určitá ochrana před investováním, to znamená zajištění těch třetích trhů. Zároveň možná bude potřeba udělat určité ústupky z absolutních požadavků. Už nemůžeme jednoznačně rozlišovat mezi rozvinutými a rozvíjejícími si zeměmi. Neměli bychom také podlehnout pokušení protekcionismu, také nechceme vylučovat žádné oblasti investic, chceme podporovat udržitelné investování. A to v souladu s nejnovějšími směrnicemi OECD v této oblasti. Je proto zásadně důležité, aby Evropská unie zde také přistoupila k umluvě o řízení sporů mezi EU a třetími zeměmi. Zatím nejsme smluvní stranou této úmluvy a je důležité, aby se tak stalo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, chtěl, vážené kolegové, vážení kolegyně, chtěl bych vysvětlit některé názory, které se týkají této zprávy. Uh, a také bych chtěl učinit některé návrhy, jak zpravodaji, tak spolu zpravodaji nebo stínovému zpravodaji. Máme zde článek 206 v úmluvě, která se týká, nebo která hovoří o tom, že tyto investice jsou nyní výlučnou kompetencí v EU. Má to tedy zvýšit konkurenceschopnost EU a také zlepšit ochrany, ochranu investic. EU také bude mít větší vliv v tomto tak důležitém poli. Souhlasím s návrhy zpravodaje a já bych chtěla ještě něco k tomu dodat. V prvním odstavci kde se hovoří o nízkou předvídatelnosti. Pokud jde o výklad smlouvy, bych chtěl říci, že ve smlouvě se vlastně nedefinuje, nedefinuje vůbec to, co to je zahraniční investice. Také bychom tam ještě měli definovat standardy ochrany, aby tam nebylo tolik taková libovůle výkladu při arbitrážích protože dnes tam chybí transparentnost. Co se týče e, na dalšího odstavce, tak bych chtěl tam dodat to, že je důležité, abyste byly rovnoměrné podmínky pro všechny firmy Evropské unie, protože to je důležité pro další krok evropské integrace. A také bych tam chtěl ještě dodat e, usnesení, které se týká malých a středních podniků. Můžeme očekávat méně rizika pro tyto podniky a více právní jistoty. Mělo by to také podnítit a pod, povzbudit malé a střední podniky k tomu, aby investovali v zahraničí. A také by zde měly být tyto malé a střední podniky zastoupeny při vyjednávání těchto forem. To je vše eh, z mé strany. Děkuji. Děkuji. Eh, chce se k tomu vyjádřit ještě další stínový zpravodaj? Ano. Ano, děkuji. Já bych eh, se chtěl pouze vyjádřit eh, ve třech bodech. Co se týče této zprávy, tak pro nás je důležité to, abychom brali v úvahu eh, princip reciprocity, protože to je velice důležité téma, bude mít také politické dopady. Podporujeme postup komise. Za druhé, co se týče těchto dohod e, o investicích, tak ty se musí týkat celé EU, nikoli pouze obchodní politiku, ale také politiku ochrany životního prostředí, e, sociální politiku nebo ochranu lidských práv. A již jste zaznělo, že se nyní řeší také nařízení, které se má týkat řešení sporů, ale je důležité, aby se to také týkalo všech politik. Čili to jsou asi všechno, to jsou body eh, podle, nebo o nichž předložíme pozměňovací návrhy. Děkuji. Nyní poprosím pana zpravodaje, jestli se k tomu chce ještě vyjádřit. Mohu souhlasit s tím, co jste zaznělo. Jedná se o zprávu z vlastního podnětu, to musíme mít na vědomí, a proto zde máme pouze omezený počet slov. 1500 slov jsou to návrhy, o kterých hovoříme, nebo které jste zazněly, tak ty tam ještě můžeme začlenit. Souhlasím s kolegou z ze skupiny liberálů, který říká, že je zde důležité přesně definovat zahraniční investice. Je pravda, že to tam chybí a měl bych to do té zprávy zahrnout, tuto definici. Um, myslím si, že je dobré, abychom stanovili definici Eh, přímých zahraničních investic. Dále, co se týče těch komentářů, které se týká životního prostředí a ochrany lidských práv, s tím souhlasím, ale je pravda, že zde hovoříme o tématu, které se týká zahraničních investic, takže na, téma těchto, na tato témata zde není příliš prostor. Děkuji, říká předsedkyně. Pozměňovací návrhy předkládejte do 17. 1. 7. února budeme je eh, tedy o nich hovořit. 28. února budeme hlasovat v Ekonu a v březnu se to dostane na plenární zasedání. A jak již David právě řekl, tak je zde vlastně další bod, který je podobný, je to bod 5. Týká se přechodné úpravy pro dvoustranné dohody o investicích mezi členskými státy a třetími zeměmi. Takže dávám opět slovo panu Davidu Kasovi. Děkuji. Nemám mnoho času co se týče Lisabonské smlouvy, tak v přímé zahraniční investice se teď staly eh, něčím, co je ve výlučné mm, pravomoci Evropské unie a ehm, to podle společné obchodní politiky. Eh, když budeme toto v úvahu, tak vítám návrh komise, který je zacílen eh, na to, že se nastíní přechodný stav věci, jak se budeme ehm, pohybovat mezi BIC mm, členskými státy a BIC mm, Evropské unie a třetími zeměmi. A jsou to tedy BITS mezi třetími stranami a um, jednotlivými členskými státy. Návrh stanoviska se snaží vyjasnit snaží vyjasnit tuto situaci v textu tím, že vytváří eh, definici, konkrétní definici Eh, přímých eh, zahraničních eh, investic a to je specifikováno ve sdělení komise ze 7. července 2010. A tady máme zkrátku FDI. Návrh stanoviska je také zacílen na to, že se má snížit přebytečná byrokracie a to tím, že se zkrátí čekací doba Eh, která je považována za neúměrně dlouhou v současné době. Kromě toho, eh, jsou tu ještě eh, zásadní cíle, tedy mm, vytvoření situace, v které investoři budou mít maximální jistotu a e, tady jsem začlenil jednu e, doložku, která umožní komisi pozměnit e, tyto BIT, byt, které nejsou úplně jasné. A tyto budou odstraněny z návrhu stanoviska. Kromě toho by návrh stanoviska měl vyjasňovat situace, v kterých by komise mohla znovu přijít s povolením pro členské státy, tak aby mohly uvést toto BIT v platnost. Rovněž jsem požádal komisi, aby poskytla určitý hlavní směr, určité vodítko, vodítko, které by mohlo být považováno za určitý vzorec, který by členské státy na zcela dobrovolné bázi používaly, tak aby mohly usnadnit eh, vyjednávání o těchto mm, BIT. A e, to by mohlo být ještě, to by mohlo být ukončeno tím, že se pak bude identifikovat ten osvědčený postup, osvědčená praxe, e, která existuje teď v rámci BIT. Vyjednávání o BIT je velice složité a vyžaduje hodně času. Členské státy by e, proto mohly mít určité potíže nahradit současné stávající BIT evropskými a proto musíme umožnit komisi, aby měla dostatek času k tomu, aby po, po, učinila řádné kroky, které budou zacíleny na e, e, výsledek, který bude příznivý jak pro členské státy, tak pro investory. A Těším se na to, že budu moci spolupracovat se stínovými zpravodaji a že najdeme e, nejlepší možné řešení v rámci této složky, což je pro je to velice důležité rozhodnutí. Ano, děkuji. tak je zde přítomen stínový zpravodaj, který bych se chtěl vyslovit. Ramon, výborně. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych pouze ještě nastínit dvě, dva nebo tři návrhy, které se týkají této zprávy, abych eh, zahájil diskusi se zpravodajem. Tato zpráva má eh, vlastně navr- eh, nahradit ty dvoustrané smlouvy Eh, evropskými smlouvami. Má zde být určité přechodné období. Eh, jde o to tedy, že během toho přechodného období zůstanou ty platné smlouvy v platnosti, ale musí být nahlášeny a komise je musí ještě vlastně znovu schválit. Je to kvůli tomu, aby bylo zajištěno, že tyto stávající smlouvy nejsou eh, ve, vlastně ve, v konfliktu s te, se stávající um, legislativou EU a že tedy také jsou v souvladu s další budoucí politikou EU. Já bych se chtěl vyjádřit k tomu třetímu bodu, nebo k tomu třetí, té třetí výpustce. Myslím si, že bychom také měli ještě hovořit o tom, jak dlouho mají platit ta přechodná opatření. Protože Evropská komise navrhuje pět let, mezi výbor navrhuje, nebo mezi skupina navrhuje čtyři roky. Já se domnívám, že pět let je skutečně příliš dlouhá doba. Nicméně zpravodaj nepředložil žádný pozměňovací návrh, který se týká této doby, proto bych o tom ještě chtěl hovořit. A měli bychom se dohodnout na konkrétním časovém rámci. Těším se na další spolupráci s panem Kasou, s navrhovatelem a doufám, že celkově tedy se podaří díky tomuto nařízení také zlepšit mezinárodní postavení evropských podniků. Děkuji nyní Pascal a potom Udo. Uh, Pascal is uh, not speaking, so Udo. Tak Pascal nechce vystoupit, tak prosím Udo. Děkuji, Sharon. Stínovým zpravodajem mé frakce je Tejs Berman, který se bohužel dnes nemohl dostavit, tak aby poblahopřál panu zpravodaji a sdělil mu své komentáře a leží mu na srdci určité aspekty. Kolega Berman vítá návrhy pana zpravodaje Kázy a chce se postarat o to, že když budeme mít tedy nové kompetence v rámci EU, že budeme schopni také předložit novou společnou definici. Definici toho, co rozumíme pod pojmem zahraničních přímých investic. Kolega Berman by k tomu rád chtěl sám přispět. A druhá věc, která mu leží na srdci, je to v tradici naší argumentace, že změny, které se provádějí v dvoustranných smlouvách o investicích, budou zohledňovat také rozumný rozvoj z hlediska životního prostředí a sociálních standardů. To budou některé z návrhů, které vám předloží náš stínový zpravodaj. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo další? Ne, David, chtěl bys ještě eh, okomentovat některé z těchto příspěvků? Nebudu mluvit dlouho. Už jsem mluvil se kolegy ze socialistického tábora. Souhlasím s jeho návrhy a také souhlasím eh, s návrhy kolegů eh, liberálů, co se týče pozměňovacího návrhu číslo 20. A tady jsem navrhl, aby to bylo vyškrtnuto. Pravda je, že tento odstavec je příliš vágní. A chtěl jsem eh, vnést trošku větší eh, jistotu tady pro investory, když eh, mluvíme o tomto návrhu, tak mohu přislíbit svému kolegovi, že o tom ještě můžeme diskutovat, o tomto odstavci, tak abychom vyjasnili obsah a proto e, to nemusím odstraňovat e, z návrhu. Chtěl bych poděkovat kolegům paní předsedající a doufám, že do budoucna budeme schopni pozměnit tyto dva návrhy. Tak, abychom mohli posunout ku předu investice Evropské unie. Děkuji. Děkuji. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů bude zase 17. ledna a diskuze 7. Eh, února, hlasování v Ekonu 28. Eh, února, příslušném výboru pak v březnu eh, a na plenárce také v březnu. A Tolik tedy k tomu, co se týče časového harmonogramu. A teď můžeme přejít k bodu číslo 6 našeho pořadu jednání, a sice zpráva a řízení podniků ve finančních institucích. Ehm, tedy to zvážení návrhu z zprávy Ashley Fox. Ashley. Ano, děkuji paní předsedající, budu velice stručný. Rád bych začal tím, že poděkuji ostatním stínovým zpravodajům, kteří přispěli k této zprávě. A Ehm, protože mám, jsem měl časový limit, tak jsem nebyl schopen začlenit všechny návrhy, ale mm, můžeme se zabývat otázkami, které můžeme se pak tím zabývat v rámci pozměňovacích návrhů. Ehm, chtěl bych poděkovat u, e, úřadu svého kolegy za jejich podporu a e, je, paní, je velice hodné, že paní kolegyně, s kterou jsem spolupracoval, tady nemůže dnes být, ale chtěl bych jí tímto poděkovat za spolupráci. Měl jsem řadu setkání s kolegy e, z finančních institucí, z úřadu dohledu, z komise a na základě toho jsem do, se dopracoval k závěru, eh, že můj přístup k celé věci eh, eh, bude znamenat vysvětlit princip. Souhlasím s panem Haldrym, že tady musíme mít takový proporční přístup a podle mého názoru tento princip, takzvaný comply nebo explain, je k tomu vhodný. Myslím si, že když se podíváme na zkušenosti Spojených států, tak vidíme, že jejich normativní přístup by jim neposkytl větší ochranu během nedávné krize. Ehm, nebyla to větší ochrana, než kterou poskytly jiné přístupy a myslím si, že by to poškodilo naše finanční instituce, kdybychom se snažili teď toto imitovat. Eh, jsem pevně přesvědčen o tom, že riziko eh, je nezbytné eh, při fungování celého našeho finančního systému. Problémy, které, problémy vystávají, když instituce neberou v úvahu určitá rizika, která na sebe berou, když nemají systémy, které mohou spravovat nebo monitorovat rozsah těchto rizik, které na sebe vzali. A proto celá řada mých návrhů je, se zaměřuje právě na to, abychom napravili tento problém. Zvláště si myslím, že by velice mm, napomohlo v této strategii rizik a také bychom eh, mohli eh, otevřeně pak hovořit o eh, chutí do investic nebo do těchto institucí. Eh, řízení podniků v každé instituci může být účinné eh, tehdy, jestliže eh, můžeme vlévnést důvěru do těchto osob. A jsou to osobnosti, které jsou na vrcholu takovéto instituci, by měly být toho nejvyššího kalibru. Musí mít relevantní zkušenost a expert, expertízu. Také tady musí být různorodost zkušeností, expertíz a různých osobností a věřím, že když toto všechno budeme mít, tak určitě zajistíme, že naše finanční instituce budou dobře vybaveny pro další krizi, ať se tato krize dostaví kdykoliv. A teď k otázce e, odměňování. Tato otázka, toto jsme se zabývali v rámci CD3 e a nemyslím si, že bychom to měli duplikovat jejich práci a proto se, omezím, e, se omezují na toto jenom v několika odstavcích. Eh, co se týče auditorů, tak tady si musíme eh, uvědomit, že jejich první závazek je posuzovat eh, přesnost finančních prohlášení, která předkládají a nemyslím si, že bychom tady měli dělat velké kompromisy tím, že budeme přidávat další povinnosti, které nespadají do jejich oblasti expertní. Souhlasím s komisí, že mm, tady musí být intenzivnější dialog, ale myslím si, že by to byl takový trojsměrný dialog mezi auditory, finančními institucemi a těmi, kteří vykonávají dohled. A myslím si, že je žádoucí, aby všichni aktéři, zvláště eh, také mm, aktéři, mm, hráli aktivní eh, roli při rozvíjení strategie, a tak, aby se zvýšila relevantnost a účast NGM. Mm, Ale jsem si eh, vědom, že tady musí být uvaleny určité povinnosti na tyto aktéry. A Toto není jednoduchý úkol, paní předsedkyně, tady skončím, jsem velice eh, rád, eh, že mohu, eh, že tady máme pozměňovací návrhy k některým otázkám, kterými se tato zpráva konkrétně nezabývá. Děkuji. Pan Kotuji. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi na úvod poděkovat zpravodaji panu Foxovi za odvedenou práci a i za to, jak zapojil stínové zpravodaje do vzniku svého návrhu. Několik dobrých nápadů už bylo zapracováno, například co se týče kontroly rizik a co se týče dozorčí rady, správní rady. Domnívám se, že by bylo možné ještě precizněji formulovat některé body anebo přidat. Nesouhlasím přímo s tím, že by závazný přístup ke corporate governance nebyl dobrá věc. Domnívám se, že z té finančně hospodářské bouře, kterou zažíváme, bychom měli vyvodit eh, závěr, že pokud jsou dohody příliš volné, tak to vede k různé míře interpretace. A princip, který tam nyní máme, může v některých eh, věcech být postačujících, ale v některých také ne. Domnívám se, že je důležité také posílit význam dohledu při řízení rizik podniku a že by se plány eh, řízení rizik podniku měly předkládat také orgánům dohledu. Řízení rizik se musí posílit takovým způsobem, aby bylo možné autonomně jednat. Co se týče správní rady, ta by měla být také externě evaluována v souvislosti s širšími cíly, které si stanovila. Domnívám se, že třeba se externě zvláště podívat na to, jakým způsobem jsou správní rady schopné identifikovat a řešit rizika. Co se týče části odměňování, to by bylo podle mého názoru možné ještě trochu doplnit, tak aby byla v, sou... v podobné souvislosti jako jiné dokumenty, které jsme k této věci schválili. Nemusím zde eh, vše opakovat, ale jde zde o řádné řízení, to je něco, co bychom zde měli podtrhnout. A na závěr bychom měli možná také vypíchnout, co očekáváme nyní od komise. Vznikla zelená kniha, komise uvádí, že možná eh, podnikne nějaké iniciativy, tak bychom měli vyjádřit naše priority. Eh, předložím těmto věcem tedy možná několik pozměňovacích návrhů, nicméně se domnívám, že celou řadu, u celé řady věcí můžeme dospět k dohodě a konstruktivním způsobem vypracujeme kvalitní zprávu. Děkuji vám. Um, Pascal, Děkuji, ještě se oslovo si Pascal. Ano, děkuji za slovo. Já jsem se nezúčastnil toho mítingu, který kolega zúčastnil, eh, který kolega schromažd, eh, zorganizoval. Mám pouze několik komentářů. Takže za prvé, co se týče tedy autoregulace, myslím si, že co se týče poučení z krize, tak eh, už jsme se poučili, že seberegulace příliš nefunguje a potřebujeme určitá pravidla, protože pokud se banka chová velice rizikově, aby měla vysoké zisky, a pokud se tak chovají i ostatní, tak nakonec se zde vytvoří bublina, která nakonec praskne a zaplatí to daňoví poplatníci. Já si tedy myslím, že tato oblast nemůže být předmětem seberegulace, musíme zde mít prostě pravidla nějaký nový text a měli bychom tedy eh, požádat komisi, aby s tímto pokročila, aby předložila návrh. Dále, co se týče rizik. Hovoříte o tom, že finanční systém a banky jsou prostředím, které využívají riziko. Nicméně zde se nejedná pouze o o roli akcionářů a podílníků, ale také o roli dohlížitelů na bankovní trh, protože eh, zde byla krize a i zelená kniha hovoří o tom, že celková tato oblast je velice složitá a je dost obtížné na ní dohlížet. A je dost obtížné vůbec nějak hodnotit úroveň rizika nebo dohlížet na úroveň rizika. To jsme se zřejmě také naučili z krize, že je dost těžké objektivně ohodnotit riziko. Myslím si, že je tedy důležité, abyste byla určitá opatření, která se týkají řízení rizik. Možná byste mohl být ještě nějaký kompromisní pozměňovací návrh, který by třeba hovořil o zvýšení eh, kompetencí těch eh, výborů pro řízení rizik aby tedy docházelo k tomu, že finanční instituce budou povinně hodnotit nebo řídit rizika. Dále, já bych sem také ještě zařadil nefinanční rizika, která se týkají například eh, změny klimatu, protože banky například eh, financují různé infrastruktury, projekty infrastruktury, různé dlouhodobé projekty. A jednou z takových změn by, nebo by také mělo být pokrytí rizika, které se týká změny klimatu. Takže myslím si, že by zde měly být určité zátěžové testy, které se týkají klimatu nebo změny klimatu. Uvidíme, jak to bude dále se zvyšováním teploty a jaké to bude mít dopady na investice, které velice často financují banky. Jsou to investice, které jsou dlouhodobé, třeba na příštích 30, 40 nebo 50 let, takže tyto investice nemůžou ignorovat eh, změnu klimatu a je zde také tedy důležité, abyste byly určité pojistky a záruky. A myslím si, že by to tedy mělo být součástí toho balíčku řízení rizik v bankách. Ještě podívejme se na pozměňovací, nebo na ten na pozměňovací návrh 20. Myslím si, že zejména pro ty velké banky je důležité, abyste byla možnost dobře analyzovat bankovní politiku a aby za to příslušní, příslušné osoby nesly odpovědnost, aby se nejednalo pouze o určitou registraci aktivity. Dále, co se týče odměňování a bonusů, tak souhlasím, že to vlastně řeší třetí směrnice o kapitálových požadavcích. Nemusíme zde opakovat to, co už je v té směrnici. Nicméně Jde o to, že toto je vlastně stanovisko výboru ekonů a nakonec eh, si myslím, že pokud bychom měli být konsistentní, tak bychom se měli vrátit eh, k těm koncepcím, o kterých jsme hlasovali ještě předtím, než došlo k jednání s radou. Děkuji. Nyní Šampol. Děkuji, paní předsedkyně. Zaprvé bych ještě chtěl se omluvit, bo chtěl bych omezit, eh, pardon, chtěl bych omluvit paní Pasesku, která má určité problémy s leteckou dopravou. Paní Pasesku se omlouvá a eh, tedy chtěla bych ještě říct, že velice vítám spolupráci pana Ashleyho Foxe. V příštích dnech ještě předložíme několik návrhů. Dovolte mi říci několik slov k této tematice. Chtěl bych, aby byly návrhy ze strany parlamentu posilněny, když eh, si pročítám návrh znění, tak to, co zde popisujeme, je něco, co už vlastně existuje, co už v některých zemích se odehrává. a je zapotřebí to ještě více posílit. Nebudu podrobně pojednávat o všech bodech, jenom bych chtěl k této věci říci, že bychom se měli více zmiňovat o evropských orgánech dohledu. Hovoříme zde i o národních orgánech dohledu, o kontrole uplatňování pravidel, ale domnívám se, že by bylo dobré posílit i způsob, jakým jsou realizovány kompetence evropských orgánů dohledu. Ke zbývající části textu chci navrhnout posílit kontrolu. Velká část tohoto znění je spíše formulací dobrých úmyslů a i když nesouhlasím úplně se vším, co říkali předřečníci, tak tendence všeobecná je taková, že přeci jen souhlasím. Děkuji. Děkuji. Já jsem s tím zpravodajka Aldy, takže je mi líto, Ashley, že jsem možná nehovořila tak úplně konkrétně, měla jsem s tím problém, jak víš. Ale chci poděkovat za rámec, který si nám nastínil a Myslím, že to můžeme ještě doplnit eh, detaily. Mnoho kolegů už se o tom zmiňovalo a řekli, že to asi bude eh, nezbytné. Velice souhlasím s mm, proporčností, eh, s přístupem takovým proporčním, protože můžete tady hodně založit na přístupu comply or explain, ale myslím si, když se podíváte na systémové instituce, tak tady mohou být některé oblasti, kde musíme najít něco, co bude vymáháno trošku intenzivněji než tento přístup comply or explain. A musíme zajistit, abychom tady měli správné kontrolní mechanismy. Určitě teď nechci být nezdvořila, ale myslím si, že můžeme mít některé problémy, když jsme příliš normativní, protože pak máme takovou mentalitu, kde si jenom očkrkáváme políčka a e, nikdo pak už nehledí na kvalitu a ztrácí se nám ten větší obraz. Takže si myslím, že musíme být velice pečliví, abychom tyto věci eh, zvládali, abychom zajistili, že máme před sebou tento širší obraz a eh, že vidíme vzájemná propojení. Myslím si, že to je opravdu téma, kterým se musíme dále eh, zabývat. A to hned vede k další myšlence. Máme tady diverzitu v těchto rady, eh, nemyslím jenom diverzita kvůli politické korektnosti, je velice důležité, aby eh, lidé měli ten správný typ zkušeností, ale eh, někdy se stane, že tady mm, mm, mm, se tyto věci trošku eh, eh, ztratí. To znamená, zase tady máme ten širší obraz, který je důležitý. A co se týče eh, těchto ředitelů, tak si myslím, že bychom mohli používat jazyků, které jsme měli v této třetí směrnici o kapitálových požadavcích. Tady se hovořilo o intenzivních kontrolních mechanismech, tak aby se zvolili správní lidé, aby měli příslušnou expertní znalost. A když jsem četla tuto zelenou knihu, tak tady se naskytá otázka, jestli tyto správní rady by měly být větší zodpovědnost. Mám odpověď by, myslím, zněla, že by měly dostat té zodpovědnosti, kterou vždycky měli mít, nebo by se předpokládalo, že ji budou mít. A to nás zase přivádí k prvnímu bodu, co se týče přístupu Comply or Explain. Myslím si, že tady jsou správní rady ředitelů, kteří um, um, no, um, neodvedli správně svou práci. A Mm, proto otázka je, jak toto znovu mm, vymáhat, tak abychom to udělali flexibilním způsobem. Co se týče mm, systémových institucí. Myslím si, že tito eh, ředitele nevýkonní správci jsou lidé, kteří jsou velice, by měli být lidé, kteří jsou zaměstnaní. Tady se toho spousta děje. A otázka je, kolik takových správních rad nebo ředitelů může existovat a navrhujeme spolu s komisí, že by tady měli byl limit tří Eh, někdy si říkám, jak eh, to eh, udělat, když to mají být tři velké správní rady, takže nemyslím si, že by to byl nějaký rigidní omezení, ale měli bychom zvážit, jestli chceme mít stejné lidi, kteří se budou v tomto cyklu pohybovat takovým najatí eh, ředitele. Přála bych si takovou větší různorodost a eh, zvláště by to měli být lidé, kteří budou mít eh, odpovědnost, jako třeba mm, předsedové v těchto správních radách. To je věc, na kterou se musíme podívat vážně. Myslím si, že důležité je propojení mm, s auditory, bez aniž by vstupovali eh, do oblasti, eh, která eh, je oblastí jiných. Musí tady být vztahy založené na důvěře. Ale jsou tady modely už, které v minulosti dobře existovaly a fungovaly a myslíme, myslím si, že se na to musíme podívat. Otázka, která mě tady napadá, jestli auditoři zaznamenali, že některé investiční banky už měly, dělali, tady existovaly veliké, veliká konta Eh, myslím si, že tady tohoto úkolu by se měli eh, ujmout eh, lidé z oblasti dohledu. Určitě by tady měla být propojení. Bylo by určitě zajímavé také mm, se podívat na hlasovací, na praxi hlasovací. V... Takže pak ještě přednesu malý takový seznam svých návrhů a konečně jedna poznámka v naší, v našem balíčku o architektuře dohledu. Tady máme e, takzvanou revizní e, doložku. E, mluvíme o praxích v dohledu, které mají vykonávat kompetentní úřady. Jedná se o vyhodnocení ještě dalších prvků, konvergentnost v fungování těchto kompetentních úřadů a také podnikové řízení. Myslím si, že by bylo velice užitečné, kdybychom dále toto rozpracovali v rámci této zprávy tyto osvědčené praxe, které očekáváme od tohoto podnikového řízení v rámci finančních institucí, také to očekáváme eh, v rámci mm, architektury dohledu, eh, jak na národní úrovni, tak eh, na úrovni Evropské unie. A myslím si, že toto by bylo velice užitečné, kdybychom se opřeli už o to, co mm, máme v těchto dokumentech. Takže to bylo jenom pár takových slov, ale ještě máme setkání v tomto týdnu a pak budeme moci tyto věci ještě důkladněji probrat. Ještě někdo by se chtěl přihlásit do slovo? Není tomu tak. Takže Ashley, teď ty. Well, thank you, Madam Chairman, and thank... Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také ostatním kolegům, kteří přispěli svými názory do této debaty. Velice oceňuji, že se snažíte ušetřit čas a já sám tedy také se zdržím komentářů. Myslím si, že proběhnou ještě další diskuse na toto téma a jakmile budou předloženy pozměňovací návrhy, tak se k té debatě opět navrátíme. Děkuji tak to bylo skutečně velice stručné. Tím se dostáváme zpět k našemu původnímu časovému um, rozvrhu. Do 17. ledna předkládáte pozměňovací návrhy, 7. února je zvážíme, hlasování bude snad 16. března a na plenární zasedání se toto téma dostane v Dubnu na té vlastně první dubnové plenárce. Tím uzavíráme téma číslo 6 a nyní se dostáváme k výměně názorů s vlastně odcházejícím nebo už eh, eh, vlastně s odcházejícím předsedou rady ve složení pro hospodářské a finanční věci, panem Didierem Reindersem. Poprosím vás o chvilku strpení. Za chvíli začneme. Okay, update on the timing. We've probably got... Dámy a pánové, ještě možná si dáme desetiminutovou přestávku, než přijde pan ministr. Takže vás ještě poprosím asi o deset minut zdržení. Yes. <laughs> Right, well, uh, thank you for waiting. Eh, dámy a pánové, vážení kolegové, děkuji, že jste počkali. Omlouvám se, že jsme vás trošku zdrželi, ale my všichni jako politici určitě chápeme, jak je to, jak je obtížné vyjednávat například o rozpočtu a o dalších vládních záležitostech. Takže dovolte mi nyní uvítat um, belgického ministra financí pana Didiera Reindersa, kterého všichni už známe, protože jsme se viděli možná až příliš často, ale určitě to vždycky bylo velice přínosné. A jak je um, obvykle, tak odcházející předseda rady ve složení pro hospodářské a finanční věci vždy zavítá do našeho výboru ECO a pohovoří o tom, jak tedy proběhlo jejich předsednictví. Myslím si, že to bylo velice úspěšné období belgického předsednictví a jsem také velice ráda, že tedy jsem vás mohla přizvat na dnešní zasedání a že můžete vystoupit a pohovořit o tom, jak proběhlo vaše předsednictví a také o tom, jak to vlastně bude dál, co nás čeká v tom dalším období. Velice děkuji, Sharon, za tato milá slova a za vaše pěkné přivítání. Jsem velice rád, že jsem mohl navštěvovat parlament tak často a střetávat se s poslanci a s poslankyněmi a také to vždy vedlo k dobrému výsledku. Chtěl bych vám rovněž při této příležitosti ještě popřát mnoho štěstí do roku 2011, kdy nás čeká maďarské a polské předsednictví. Chtěl bych také tedy popřát mnoho štěstí do nového roku všem poslancům, ale tedy v prvé řadě to činím zde výboru Ekon. Chtěl bych pohovořit o tom, jak to vlastně probíhalo během belgického předsednictví. Máme zde více tedy spolurozhodování, proto jsme také více spolupracovali, co by rada s Evropským parlamentem. Takže dovolte mi tedy nyní popsat toto uplynulé období. Od července 2010 jsme se tedy snažili co nejvíce diskutovat s Evropským parlamentem o všech otázkách v rámci eh, většího spolurozhodování, které zavedla Lisabonská smlouva. Jednalo se tedy jednak, eh, tedy zde byla rada, jednak zde byl Evropský parlament a čekali jsme také někdy, někdy tedy eh, jsme jednali nejprve s radou, někdy jsme jednali nejprve s Evropským parlamentem a velice často vlastně ta jednání byla poměrně zdlouhavá, ale my jsme skutečně již 1. července začali jednat eh, s Evropským parlamentem i s Evropskou radou a nejprve jsme tedy jednali o tom evropském dohledu na finančním trhu. Začali jsme skutečně už 1. července a chci ještě zdůraznit, že to nebyl pouze úkol belgického předsednictví, ale chtěl bych také při této příležitosti poděkovat Evropskému parlamentu, vám, Sharon a některým konkrétním zpravodajům a e, členům výboru Ekon, protože bylo velice důležité, aby Evropský parlament, nebo abychom se rozhodli, že některá hlasování se jaksi odloží, bylo důležité, abychom měli stejné názory, abychom tedy dosáhli v září dohody. Dále jsme zde měli směrnici o správcích alternativních investičních fondů a také zde bylo nařízení o ratingových agenturách. Takže co se týče e, celkového dohledu, tak zde byl cíl vytvořit novou architekturu dohledu nad finančním trhem. Myslím si, že můžeme říct, že se nám to podařilo s jednomyslností rady a také s velkou většinou Evropské parlamenty. Dále zde potom byla ta úspěšná směrnice o správcích alternativních investičních fondů a také o ratingových agenturách. Dále jsou zde některé směrnice, o kterých se ještě jedná, která budou pokračovat, budou s nimi pokračovat další předsednictví. Zároveň na začátku 2011, nebo vlastně do eh, začátku roku 2011 už jsme také částečně byli zodpovědní za provádění tohoto systému dohledu. Bylo důležité začít s tím co nejdříve, vybrat nové nebo začít pracovat, aby tyto nové orgány dohledu začaly pracovat. Chtěl bych ještě říci, že díky komisaři Michelu Barnierovi se nám podařilo také vybrat eh, vlastně užší seznamy kandidátů Členské státy také se podílely na této volbě a vy sami zde budete organizovat slyšení jednotlivých, jednotlivých předsedů těchto orgánů dohledu. Je to také, máme zde také Evropskou eh, radu pro, systémová, pro systémový dohled. A vy tedy se také budete podílet na tom výběru těchto hlavních eh, představitelů těchto nových orgánů. Dále. Chtěli jsme se také poučit z finanční krize. Myslím si, že můžeme říci, že se nám to podařilo. Vyvodili jsme určitá ponaučení. Máme zde některé nové právní předpisy, máme zde určité nové orgány a já doufám, že parlament a výbor Ekon uvidí postupně každý měsíc a každý rok, jak ten pokrok pokračuje, eh, uvidí, jak se situace ve finančním sektoru vyvíjí a pokud bude ta situace úspěšná, tak možná tyto tři nové orgány získají ještě některé nové kompetence, zejména se to týká ESMY. Eh, u ESMY je to důležité, protože zde to bude také vlastně orgán, který bude, nebo také je třeba ještě zlepšit or, eh, dohled nad ratingovými agenturami. Během této doby jsme také intenzivně pracovali na, v oblasti veřejné zprávy. Podniklo se během belgického předsednictví několik kroků. Stálý předseda rady Fan Rompe vede task force na konci září vznikly legislativní návrhy Evropské komise a cílem našeho předsednictví bylo pokročit v těchto iniciativách. Hmm. Měla proto proběhnout co nejrychleji také diskuse s Evropským parlamentem a na výboru Ekon bylo eh, deklarováno, že začne na této problematice pracovat a na konci prvního trimestru se nám podaří skutečně pokročit ku předu a mít skutečnou diskuzi s parlamentem. Domnívám se, že je možné to učinit za stejných podmínek, jako jsme postupovali při práci na finančním dohledu. Práce připravená, eh, task force odvedla svoji práci a nyní implementujeme tuto zprávu. Během belgického předsednictví došlo eh, k pokroku v oblasti evropského semestru. V této otázce bude důležité diskutovat s Evropským parlamentem a já zde vítám zpravodaje, kteří se na této činnosti budou podílet. O těchto otázkách už jsme diskutovali také v radě. Je to otázka sankcí, zda uplatňovat či neuplatňovat sankce eh, vůči těm zemím, které neplní kritéria v souvislosti s paktem stability. Z naší strany byly vypracovány potřebné dokumenty. Já jsem přesvědčen, že Evropský parlament na tom pracuje. Také jsme dospěli ku předu v dalších oblastech, například DPH, to je velice technická záležitost, zvláště v některých členských státech, otázka vybírání DPH, ale důležitý byl také boj proti podvodům prostřednictvím administrativní spolupráce. I zde jsme dosáhli pokroku. Týká se to také finančních trhů, tam je nezbytná diskuze, musíme dospět k jednoznačnému stanovisku. Proto, abychom vytvořili nový evropský orgán nebo regulační orgán, potřebujeme jednomyslnost. Snažili jsme se přinést kompromis v oblasti administrativní spolupráce v otázkách zdaňování, to je důležité v souvislosti s celou sérií daní a je to také důležité proto, aby členské země mohly lépe vybírat svoje eh, daně a že výměna informací umožní lépe bojovat proti podvodům. Do budoucna už máme naplánovanou výměnu názorů na toto téma. Co se týče vlastního zdaňování, zde pokračujeme v práci na otázkách bankovních daní, poplacích finančního sektoru. To je diskuse, která se během eh, tohoto poletí často opakovala, často probíhala, zvlášť také jsme se eh, snažili diskutovat v radě v rámci Mezinárodního fondu a G20, je to daň finančních transakcí. Jak jistě víte, diskuse na toto téma je náročná, nicméně se nám podařilo toto téma prezentovat ve významných institucích a pracovní skupina právě vypracovává významné postupy pro daňový základ. Tak, aby diskuse nebyla pouze technická, ale aby byla i politická, musí to být, tu být skutečná vůle členských států implementovat takový typ zdanění. Domnívám se, že je to věc, kde skutečně chceme dosáhnout pokroku. Rád bych uzavřel eh, tuto stručnou zprávu a říci na závěr, že jsme se snažili dosáhnout pokroku i v oblasti kvality veřejných financí. Nechtěli jsme se jenom ptát, zda členské státy eh, dodržují maastrichtská kritéria a údaje z paktu stability a růstu, zda dodržují kritérium státního dluhu a podobně, ale chtěli jsme se také zeptat těch zemí, které splňují tyto cíle, jaké jsou jejich potřeby v oblasti znalostní ekonomiky, financování, demografického vývoje, otázky důchodů, zdravotnictví, boje proti změnám klimatu. To všechno byla témata, s nimiž chceme pomoci těm zemím, které mají problém samostatně tuto politiku rozvíjet. Já vím, že parlament sleduje vývoj v radě. Předložili jsme zprávu o účinnosti v oblasti důchodů. To platí také pro zdravotnické služby a oblast vzdělávání. Domnívám se, že je důležité, abychom začali diskutovat o rozpočtu i právě z těchto úhlů pohledu. Neskrývám, že je před námi ještě mnoho práce, například ve statistické oblasti už se s touto prací v mnoha zemích začalo. Statistiky musí poskytovat uspokojivá data, tak aby diskuse o veřejných financích mohla zpět ku předu. Nemá smysl diskutovat o výdajích na zdravotnictví nebo školství, když si nebudeme jistit tím, že máme statistické údaje, které jsou srovnatelné v celé EU. Na závěr chci říci, že nad rámec analýzy obsahu rozpočtů tu je také analýza reprezentace EU a členských zemí v některých mezinárodních institucích. Mám zde na mysli Mezinárodní měnový fond. Během našeho předsednictví jsme se snažili dosáhnout pokroku s, v práci s dalšími partnery ve světě a zorganizovat jednání Mezinárodního měnového fondu trochu jiným způsobem. Chceme také, aby se určitým způsobem vyvinula ku předu G20. Další předsednictví zřejmě naváží na naše kroky a možná, že využijí francouzské předsednictví v G20. Pokoušeli jsme se o konvergenci. Jednoho dne bude potřebné, aby v G20 byly srovnatelné země, aby se zde jednalo o politický orgán ve srovnání s Mezinárodním měnovým fondem. To jsou tedy hlavní linie naší práce a tím jsem se dostal na konec svého úvodu. Chtěl bych všem poděkovat, nechci zde jmenovat všechny zpravodaje a stínové zpravodaje, s nimiž jsem spolupracoval v uplynulých šesti měsících, ale byl jsem velmi rád a mý spolupracovníci té, že jsme mohli efektivně spolupracovat a dosáhli konkrétních výsledků v některých textech. Víme, že když se rozhoduje, ať už v parlamentu nebo v radě, tak eh, vždy je možný pohled na tu sklenici, která je na půl plná nebo na půl prázdná, ale pokud si myslíte, že, má, že sklenice je napůl plná, tak toho musíme využít tak, aby příští předsednictví sklenici doplnilo tak, aby byla úplně plná. Takže ještě jednou děkuji všem za spolupráci v uplynulých šesti měsících a budeme také s ní pokračovat, protože spolupracujeme v rámci TRIA. Začali jsme se s touto spoluprácí během španělského předsednictví a budeme pokračovat během předsednictví maďarského. Uh, Děkuji. Mám tady na seznamu tyto řečníky, kteří chtějí přijít se svým příspěvkem. Začnou Jean Polem. Paní předsedající, pane ministře, Ach chci jenom stručně, aby ostatní mohli promluvit. Vám chci popřát všechno nejlepší do nového roku. Přejeme vám hodně štěstí a úspěchu do roku 2011. Jsme zvyklí na dynamiku a úspěchy a chci vám znovu poděkovat za vaši osobní angažovanost. Bez ní by se nám nepodařilo v daných termínech dosáhnout výsledků. Rád bych vám připomenul pouze jednu věc a potom také předložit takovou malou žádost. Hovořil jste o dohledu. Když jste hovořil o tomto tématu na plenárním zasedání, řekl jste, že to je historická událost pro Evropu a měl jste pravdu, učinili jsme velký krok. Rád bych vás upozornil na volbu předsedy takovéhoto orgánu. Nevím, jak eh, jaká bude tato volba. Vím, že existuje příslušný proces, ale tento proces bude velmi symbolický. Nemůžeme říci, že tento evropský orgán dohledu který je důležitý z pohledu kontroly finančních rizik, je důležité, aby předseda byl nespochybnitelný. I když veřejné mínění nesleduje tak detailně všechny tyto komplikované záležitosti, existují silné symboly a obrazy. A doufám, že při implementaci této instituce nestratíme z očí to, o čem jste hovořil, a sice, že to je historická skutečnost pro Evropu. Neměli bychom ztrácet šanci, kterou jsme měli proto, aby Evropa lépe pracovala. Děkuji. Pane ministře, já bych se chtěl jenom připojit k tomu, o čem hovořil Jean-Paul. Každá z jeho věd je správná, co se týče předsedů orgánů dohledu. Je to test. Je to takový test. My jsme během vašeho předsednictví nezdíleli všechny názory, a není tomu tak ani nyní, ani to není nutné, nemusíme vždy plně se shodovat v názorech, ale co je důležité, že otevřeným a konstruktivním přístupem jste nás v Evropě posunul dále a to je důležité. A to, že nyní obsazujeme pozice v orgánech, které jsme si e, vybojovali, to je určitý test pro evropskou politiku. A to, co občanům EU nejvíce chybí, je to, aby evropské orgány čelily výzvám jejich trhů a to je to, čím my můžeme přispět. A podaří se nám to tehdy, když eh, nás budete nadále takto konstruktivně doprovázet, tak to zde v parlamentu jistě uvítáme. Děkuji. obrigado. Eu gostaria de começar por cumprimentar. Velice děkuji za slovo, paní předsedkyně. Nejprve mi začně, dovolte začít eh, gratulací přítomnému panu ministrovi za posledních šest let a za způsob, jakým <clears throat> také byl ve styku s Evropským parlamentem. Chtěl bych na to upozornit podle své osobní zkušenosti, protože jsem byl zpravodajem, jedním ze zpravodajů, kteří pracoval v, na tom tématu ekonomické reformy. Mám ještě na eh, pana předsedu dvě otázky. Za prvé, jak vidíte budoucnost eura? Všichni víme, co se stalo. Dnes mezinárodní tisk hovoří o dalším tlaku na Portugalsko aby požádalo o pomoc Stabilizační fond Evropské unie. Myslíte si, že k tomu dojde? A jaký je váš názor na tento způsob nátlaku? A má druhá otázka se týká ekonomické zprávy. Jaký je váš osobní názor na text komise, který hovoří o povinnosti snižovat dluh meziročně do roku 2020. A jaká je pozice rady? A co ještě, co si myslíte o určitých výjimkách, které se týkají paktu o stabilitě a růstu? Ano, děkuji. Už uzavřeme seznam. Nyní ještě dávám slovo Filipovi. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane předsedo, budu hovořit tedy za svou zemi, protože já jsem také belgičan. Musím říci, že jsem byl poměrně hrdý na způsob, jakým Belgie předsedala, minimálně tedy v té oblasti ekonomické. Myslím si, že jste zastával svou roli eh, předsedy Ekofinu velice zodpovědně a velice energeticky. Když to třeba porovnáme se Španělskem, tak si myslím, že zde vidíme rozdíl a zřejmě se bude vylišit i způsob, jakým to povede Maďarsko. Nyní, co se týče finančního dohledu, tak zatím máme pouze jednoho kandidáta, a mě by zajímalo, co si myslíte o počtu a kvalitě kandidátů, protože já si zde činím určité obavy. A poté ještě, co se týče ekonomické zprávy, zejména makroobezřetního dohledu, tak je zde určitá myšlenka určitých ukazatelů, Rada a komise by měly být zapojeny do vytváření návrhu a myslím si, že i my jako Evropský parlament bychom do toho měli být zapojeni. A pak ještě si myslím, že teď už nebudete v čele eh, ECOFINu, takže možná budete mít trošku více času. Vím, že tedy Eh, protože tady už budete mít trošku víc času, tak mi dovolte předat vám takový malý symbolický dárek. Je to kniha, která hovoří o prosperitě bez růstu. Myslím si, že byste si to měl přečíst. Děkuji, říká paní předsedkyně. Takže nyní pan předseda bude eh, mít čas na čtení. Další řečník. Čiž. Ano, děkuji. V eh, uplynulých šesti měsících jsme měli vlastně dva předsedy. Měli jsme belgické předsednictví a také jsme poprvé měli za plné období předsednictví stáleho předsedu Rady Hermana van Rompuye. Mě by zajímalo, jak z vašeho pohledu, jaká je zde souhra mezi stálým předsedou Rady a rotujícím předsednictvím jak to fungovalo de facto během belgického předsednictví. Byl to skutečný krok ku předu, tak jak jsme si to původně představovali? A nebo je to taková, takový pouhý dodatečný stupínek přispívající ke složitosti už tak složitých evropských orgánů? Thank you, uh, Ildiko. And then it will be... Děkuji, Eldiko. A pak je poslední. Děkuji, vážený pane ministře. Jsme velice eh, vděční za aktivní úsilí, které bylo vyvinuto během belgického předsednictví. A eh, jsme vděční za to, že byla připravena celá řada složek, které mají být předány eh, Maďarsku, a mm, tak aby ta sklenice byla naplněna kterou převezmeme spolu s jednotlivými úkoly. Samozřejmě, že trio skýtá určitou kontinuitu a snaží se věnovat otázkám, které jsou před námi a tak můžeme pokračovat v vaší práci, ale zároveň e, vidíme, že došlo k takovému posunu důrazu e, v první polovině roku 2011, ale také v druhé polovině během polského předsednictví. E, velmi často Eh, se zabýváme otázkou ekonomického růstu, obnovy, ale Nemyslím si, že to bude velmi silná realita v Evropě. Mm, vaše tedy nové předsednictví eh, zdědí eh, tyto obtížné podmínky. Musíme najít správná pravidla, tak abychom mohli řídit tento vývoj. Členské státy bojují s um, velkou zadlužeností, která ohrožuje stabilitu eura. Maďarsko má velmi pozitivní pozici, protože jeho hospodářská politika a strategie EU 2020 eh, je v souladu s tímto, protože mm, nám jde také o finanční stabilitu, ale metody se mohou samozřejmě lišit v každém členském státě, ale cíle e, jsou společné. Každý úkol e, v blízké budoucnosti ať je to mm, hospodářské řízení nebo mm, evropský semestr, který má být zaveden, a nebo reforma mm, e, politiky soudržnosti nebo nový, nové plánovací období rozpočtové. To všechno otevírá nové kapitoly a představuje nové výzvy i pro Maďarsko, které mm, tímto převezme své první předsednictví, takže si myslím, že je správným řešením, když zvolíme konstruktivní přístup k těmto úkolům Mělo by to být založeno na konsenzu, ale také musíme být odhodláni v tom, eh, že dokončíme eh, otázky nebo úkoly před námi. Takže poloplná sklenice, ta poloprázdná sklenice, to bychom chtěli naplnit k okraji a eh, chtěli bychom pak předat plnou sklenici polskému předsednictví. V post-lisabonském období před námi stojí úplně nové úkoly. A to je tak v případě každého rotujícího předsednictví a vztahy mezi stávajícím eh, předsednictvím ostatními jsou někdy obtížné. Takže když na konci, vážený pane ministře, Mohu vám říci, že maďarské eh, předsednictví eh, by rádo pokročilo v mm, plnění těchto úkolů. Děkuji. Okay. Paní předsedající, Vlastně jsem si vzala jenom slovo, abych velice poděkovala a pogratulovala panu ministrovi za jeho práci, kterou odvedl za poslední šesti měsíců, šesticích. Myslím si, že se toho ujalo velice obtížné době a mm, myslím si, že to byla někdy velmi eh, dobrá cesta. On, tam, kde, tam, kde jsem nebyla viděna řešení, tak on je našel a hlavně bych chtěla poděkovat za jeho schopnost eh, mm, respektovat to, že ne všichni musí být stejného názoru a mm, eh, to, že viděl, že je někdy zapotřebí dosáhnout kompromisu. Členské státy měly různé názory a byla tady celá řada různých eh, zpráv, které byly předloženy a zdá se, že jste vždycky našel nějakou správnou cestu, správné řešení. Ráda bych vám poděkovala eh, jménem. Um, uh, no, děkuji, tak jsme si vyslechli celou dlouhou řadu pochvalných slov. Tak eh, možná nyní tady ještě byste mohli zodpovědět na ty otázky, například jak to vypadá s tím dohledem, proč nemáme více kandidátů pro ty nové orgány a tak dále. Ale až tedy zodpovíte všechny tyto otázky, tak pak bychom také ještě měli mít čas na malou recepci, která nás čeká ve foaje. Já vím, že vy ještě budete dále zapojen do této práce, protože budete spolupracovat s dalším předsednictvím. Děkuji, chtěla bych vám všem poděkovat za velice pozitivní odezvu. Myslím si, že jsme zjistili, že je důležité diskutovat i se všemi těmi, kteří mají odlišný názor, je důležité, abychom nalezli kompromis. Někdy s tím máme trošku problémy zde v rámci Belgie, ale už je to taková trošku tradice, takže proto i to bylo pro mě přínosné pracovat během belgického předsednictví a sám budu rád spolupracovat ještě s maďarským předsednictvím. Co se týče otázek, které byly položeny, nevím přesně, kolik jich bylo. Tak, co se týče předsedání různým orgánům, cílem bylo, aby tyto orgány měly co největší nezávislost a co největší autoritu. Diskuse s parlamentem vedla k tomu, že vznikne takový zkrácený seznam a komise, eh, vypráce komise na základě panelu a orgány se potom postarají o to, aby bylo přijato rozhodnutí, aniž by do toho rada zasahovala. Někdy jsem byl velmi překvapený, když jsem viděl omezený počet kandidátů. Musíme si ale uvědomit, že často je to tak, že když je nějaký kandidát, který je velká osobnost, tak ostatní kandidáti váhají. Já doufám, že se nám podaří do čela těchto různých orgánů vybrat silnou osobnost. Co se týče výboru pro systémová rizika, ten má to štěstí, že takového člověka má. Rozhodně bych ale se nechtěl vyslovovat tím či jiným směrem, protože parlament si jistě vyslechne různé předvybrané kandidáty pro tyto pozice. Takže to posoudíte vy sami, až před vás tyto kandidáti předstoupí. Co se týče připomínek k euru, k hospodářské zprávě a makroekonomickému dohledu. To jsou propojené věci. Domnívám se, že euro nám podařilo odvrátit krizi ale musíme vytvořit takové nástroje, které zabezpečí, že nebudeme mít s eurem problémy v budoucnu. Pracujeme na tom též ve spolupráci s parlamentem. Budeme potřebovat nástroje, které nám umožní dostatečně silně zasáhnout, vytvořit nový nástroj stability na evropské úrovni, který nahradí ten starý nástroj Takový nástroj musí být dostatečně silný. Evropská centrální banka musí také činit své intervence, aniž by do toho zasahovali jiní a to se umožní tehdy, když členské státy akceptují podmíněnost a potřebu činit příslušná opatření tak, aby znovu nastala rozpočtová rovnováha. Souvisí to s paktem stability a růstu, a s oblastí veřejné zprávy. Mám všem pocit, že v radě jsou určité tendence snižovat dluhy normativně nebo číselně o 20, asi o dvacetinu, ale chce to skutečně zavést jasně indikovaný cíl, ne pouhou obecnou zmínku. Co se týče sankcí, kde se hovoří o postupech, ale skutečná diskuse se týká toho, kam až jsme schopni a ochotní v oblasti sankcí zajít. Zda ty sankce budou jednoho dne spíše politického charakteru, například odebrání volebního práva, já neskrývám, že osobně se k takovýmto postupům stavím váhavě, protože žádat od nějaké vlády nebo od parlamentu to, že přijdou o svoji schopnost rozhodovat, to je skutečně něco, co bychom měli důkladně promyslet. Existují jistě i jiné nástroje. Co se týče makrobezřetnostního dohledu nebo makroekonomické dohledu, hovořil jsem o důchodech, eh, o školství, podobně. V oblasti makroekonomie potřebujeme zohlednit vývoj dluhů, schodků, inflace, růstu a doplnit ukazatele v oblasti zaměstnanosti, kvality zaměstnanosti, kapacity financovat, stárnutí populace, zdravotní služby a také schopnost bojovat proti klimatickým změnám. Všechny tyto parametry je zapotřebí integrovat. Tak, aby těch parametrů nebylo příliš mnoho. Makroekonomický dohled má smysl pouze tehdy, když je omezený na omezený počet parametrů, které jsou srozumitelné a mají jasný obsah. Já doufám, že maďarské předsednictví převezme štafetu a naplní tu sklenici. Nevím, kdo potom tu sklenici vypije. Nechci hovořit o kapacitě jednotlivých zemí vypít tu sklenici až do dna, anebo snad pohár. Nicméně, až eh, tato sklenice bude naplněná, tak zde bude sklenice další, kterou budeme potřebovat naplnit. Otázka týkající se fungování předsednictví. Zde v tomto sálu nemusím připomínat, že evropská architektura je někdy komplikovaná. To Evropský parlament jistě dobře ví. My jsme se během našeho předsednictví snažili o dvě věci. Za prvé, pracovat skutečně společně. Pracovat se všemi orgány, které jsou nositeli diskuse, například to Ecofinu, eurozóně, pokud bude nějaký stálý předseda eurozóny, stálý předseda ekofinu, stálý předseda komise Evropské centrální banky. To je něco, co všechno korektně funguje. Co se týče belgického předsednictví a jeho vztahu ke stálému předsednictví rady, pan předseda rady je sám belgického původu též, tak jsme se snažili dát prioritu tomu stálemu předsednictví s tím, že to národní rotující předsednictví spíše koordinuje. Zvolili jsme tedy tento postup, aniž bychom zabírali odebírali možnosti šéfům státu a vlád. Je to určitý vývoj, už se o to pokoušelo také předchozí předsednictví a samozřejmě je jednodušší organizovat setkání mezi dvěma premiéry bývalé předsednictví a současné předsedající země, ale je třeba, aby i stále předsednictví rady mělo své pole působnosti a cíle výzvy pro radu je práce stáleho předsednictví. Možná, že v této oblasti ještě dojde k určitému vývoji, ale doufám, že se nám podaří udržet tento model. A já vám chci všem poděkovat Chci vám všem poděkovat za gratulace. Já jsem nikdy neskrýval, že my jako jedna ze zakládajících zemí EU jsme měli to štěstí mít eh, osoby dlouho působící v eh, významných evropských funkcích. A chtěl bych poděkovat také Evropskému parlamentu. Je jednodušší zorganizovat evropské setkání v té samé ulici než národní setkání, to s tímto mají asi ostatní země trochu složitější než my a také snaží eh, organizovat takto spolupráci mezi stálým předsednictvím rady a tím rotujícím, když jim bylo Belgie, ale já myslím, že v této věci byla cesta už načrtnutá a že bude dobré, když se jí budeme držet. Chci říci, že jsem byl velmi rád, že jsem byl součástí činnosti Evropského parlamentu. Musím říct, že mě to i osobně velmi poznamenalo. Byl mi zde udělen titul čestného předsedy. Už se mi to stálo dvakrát v roce 2001 ECOFINu a po druhé právě v roce 2010. Pokud si to dobře pamatuji, tak v roce 2001 jsem se s poslanci Evropského parlamentu setkal asi dvakrát nebo třikrát a za rok 2010 nejsem schopen ani spočítat, kolikrát jsem se s vámi sešel. Ale chci říci, že toto vidím za pozitivní vývoj. Děkuji. Well, Děkuji velice. Hodně jsme mluvili o poloplné, poloprázdné sklenice. Mohu vás ujistit, že venku jich pár je plných a čekají na to, že je vypijeme. Takže doufám, že budeme moci oslavit nový rok společně a tímto schůzi uzavírám.